Ja, guten Morgen, liebe Kolleginnen Kollegen. Dobrý den, vážené kolegyně, vážení kolegové. Dovolte mi, abych zahájil dnešní zasedání výboru pro rozpočtovou kontrolu. Nejprve bychom měli schválit program jednání. Nebyly mi předloženy pozměňovací návrhy, takže předpokládám, že tímto je pořad jednání schválen. Dále bych vás chtěl informovat o tom, že i tato schůze, jak bývá zvykem, je přenášená na internetu a tím se můžeme podívat na třetí bod, který máme na programu. Absolutorium za rok 2010, 8. 9. 10. Evropský rozvojový fond. Spravodajem je pan kolega Martin Ehrenhauser. Čeká nás e, výměna názorů se zástupci Evropské investiční banky. Vítám zde tam se na Bartna. A navrhuji, abychom i hned vstoupili do diskuse. Pokud bude pan zpravodaj souhlasit, tak bych dal nejprve slovo Evropské investiční bance, anebo chcete říct si nějaké poznámky na úvod? Ne, takže dávám slovo paní Barton a dávám jí tímto slovo. Thank you very much. Děkuji za slovo. <clears throat> Děkuji za uvítání. Když jsem u vás byla před rokem, tak jsem byla ještě nová ve své pozici a doufám, že jsem se hodně naučila od toho okamžiku, tak jak byla schopná odpovědět lépe vaše otázky. Jistě nebudu schopná ovšem odpovědět na všechno, ale doufám, že vlastně ta věc, která, nebo myslím si, že to, co bych měla říct si na úvod, je, že jsem vzala opravdu velice vážně všechny ty připomínky, které jste mi nadnesli a snažila jsem se opravdu udělat vše pro to, aby, se, aby věci pokročily od minulého roku. A ráda bych zdůraznila v tomto kontextu to, že bylo velice užitečné zaměřit se na to, aby například i naše operace, které se týkají půjček, aby opravdu um, jsme pomáhali značným způsobem v těch zemích, které jsou našimi partnerskými zeměmi. Takže jsem spolupracovala se specialisty jednak z oddělení pro hospodářské záležitosti, dále ředitelství pro projekty v tom posledním roce, abychom vytvořili určitý nový rámec, například určitý rámec měření výsledku a doufám, že budete mít možnost se podívat na takový letáček, na které máme ty hlavní informace, podívat se na to, co eh, tato oblast obsahuje. Snažili jsme se vytvořit určitou metodu v celém tom období, podívat se, jak budeme využívat lidské zdroje v této oblasti. Částečně v podstatě i proto, že musíme spolupracovat i s jinými aktéry na tomto poli. To znamená, že jsme spolupracovali s pracovní skupinou, s jinými mezinárodními finančními institucemi. Samozřejmě, že jsme konzultovali v tomto ohledu i Evropskou komisi. Snažili jsme se vytvořit něco, co by mohlo být implementovatelné, co by bylo docela jednoduché, řekněme, co by nevytvářelo nějaké, nějakou další zátěž na naše klienty, na naše partnery, který si půjčují od naší banky. To znamená, že v podstatě poprvé v letošním roce využíváme tento nový rámec. Samozřejmě, že nám bude trvat ještě nějaký čas, než ty projekty eh, dokončíme mm, na základě tohoto rámce. To znamená, že v podstatě výsledky tohoto rámce uvidíme až postupně. V současné době samozřejmě vím, že se, chce, že se zajímáte o naše projekty, o výsledky našich projektů. Měla jsem možnost si promluvit s našimi eh, spolupracovníky z oddělení pro komunikace, my, mý zaměstnanci, v rámci provozních záležitostí připravili takový opět přehled um, toho, co bychom vám již mohli poskytnout, ty informace, které se týkají našich projektů mimo Evropskou unii. Já doufám, že máte tyto informace, jsou to vlastně dva dokumenty, které um, máte k dispozici. Ráda bych vám řekla, že tato práce probíhala samozřejmě i na základě těch požadavků, které jsem jim předložil. To jsme vzali v potaz a to mě opravdu nesmírně těší, že vám mohu předložit tyto informace. Je zde mnoho dalších oblastí, které vyvstaly i minulý rok, mm, kde by vám mohla poskytnout nějaké, mm, řekněme, už informace přechodného charakteru. Vím, že jste požadovali i záležitosti, měli jste otázky ohledně eh, našich politik v oblasti boje proti podvodům, toto je záležitost, kde bych vám mohla rovněž předložit určité informace týkající se pokroku. Máme pilotní nový systém k dispozici, který by nám měl pomoci v tomto ohledu spolupracovat lépe s ostatními aktéry, včetně komise, tak abychom zajistili dostatek informací, abychom byli schopni okamžitě zjistit, jaké konální záležitosti, řekněme, u klientů, kde by byly určité obavy, řekněme, z nějakých rizik a podobně. Čili toto všechno, tak si odrazí azylu eh, i záležitosti Evropského, eh, Evropského eh, inspektora pro ochranu dat, jak víte. Potom jsou to záležitosti transparentnosti, ochrana dát, EVPS, e to všechno je propojeno. A my se snažíme, aby ve všech těchto procesech společnosti, řekněme, kdy dojde k nějakému pouze riziku, že nic nebylo zatím ještě dokázáno, to znamená, aby nedošlo k nějakému poškození této společnosti, pokud je reputaci. To znamená, aby ten systém skutečně byl transparentní, aby skutečně jsme provedli dostatečnou kontrolu a dohled. Následující měsíci doufám, že EDPS bude k dispozici, už nám na k dispozici určitý přehled a příštím roce bych vám mohla poskytnout nějaké informace o tom, jak to funguje. Pokud budete mít možnost, někteří z vás již měli možnost loni navštívit um, Lucemburg, nějaká neformální návštěva, tak budete mít zase možnost se podívat na celou záležitost, položit konkrétnější dotazy přímo na místě. Pokud jde o samotnou zprávu, to znáte, toho investičního nástroje, my jsme se snažili orientovat tento nástroj takovým způsobem, tu zprávu, aby o tomto nástroji, aby to odpovědělo na vaše otázky. Samozřejmě, že ten proces je vždycky rok pozadu, to znamená, že se vlastně díváme na tu situaci v roce 2010, ne na situaci v roce 2011. Já si myslím, že v roce 2012 potom, no, um, když budeme hovořit o této záležitosti pro rok 2017, tak to bude jiná, za úplně jiný obrázek. Čili abych to zasadila trošku do, to, do kontextu, abyste měli trochu představu. Samozřejmě jsem připravena odpovědět na všechny vaše dotazy. Samozřejmě máme zde i ten dotazník, který byl zaslán z vaší strany. Mám zde i kolegy, kteří jistě budou schopni vysvětlit ještě některé věci mnohem podrobněji než já. Mám zde i kolegy z komise, pokud budete mít jakékoliv dotazy tohoto charakteru, to znamená naše práce s Evropskou komisí tento rok byl opravdu velice pozitivní, pokud jde o naše vztahy, spolupráci s um, komisí, protože Kotonu, externí mandát, to v podstatě nás nutí, abychom spolupracovali s komisí i s Evropskou službou pro vnější, Evropskou um, um, orgánem pro vnější službu, čili to je mnohem silnější tento, tento tlak, než když jsem začínala ve své funkci. Děkujeme, paní Bartonová. Děkuji vám za vaše stanovisko. A nyní bych dal slovo zpravodoji, pan Ehrenhauserovi. Prosím, máte slovo. Děkuji vám, pane předsedo. Dovolte mi, abych nejprve srdečně poděkoval zástupcům Evropské investiční banky za dosavadní dobrou spolupráci. Veškeré otázky, které jsem jim kladl, i neformální osobní cestou se dočkali vždy rychlé a kompetentní odpovědi. Doufám, že tomu tak bude i v budoucnu. A dovolte mi, abych vám za to vřele poděkoval. Přesto vám dnes chci položit několik otázek. První se týká toku peněz. Pokud to chápu správně, tak postup je takový, že do eh, fondu EDF platí stenské státy, ta tlaví EIB, ta platí joint eh, ventures, ty potom platí promoting partners a ti potom platí projekty. Takže jsou tam v tomto postupu různé banky v jednotlivých krocích a ty si žádají úroky. Proto se chci zeptat na to, jaký smysl má takový eh, dlouhý řetězec toku peněz a za druhé se chci zeptat, zda máte nějaký návrh, že by se tento peněžní tok nějakým způsobem zefektivnil. Existují také nějaké dohody eh, s prostřednickými bankami o výši úroku a potom by mě zajímalo, zda joint ventures a promoting partners dostávají také peníze z investičního nástroje kvůli administrativní zátěži nebo ne. Dále bych se chtěl zeptat na vlastnickou strukturu zprostředkovatelů, protože v rámci těch mezikroků je tam i celá řada evropských bank, a mne by zajímalo, zda existují nějaká konkrétní kritéria vztahující se na vlastnickou strukturu těch evropských bank, případně amerických bank, protože je důležité taky posilovat lokální infrastrukturu. Třetí otázku bych chtěl položit k případu Ibory. Tam jde o to, že nigerijské firmy dostávaly dále peníze, přestože vlastníci této firmy byli podezíráni z praní špinavých peněz a korupce. Aktivista Oloko se obrátil na Evropskou investiční banku, ale investiční banka eh, odmítla tomuto aktivistovi schůzku a prý také vyzradila identitu této osoby nigerijským úřadům, tak je to uvedeno ve zprávě. Proto se chci zeptat za prvé, proč byly ty peníze vypláceny dále a za druhé, je pravda, že byla předána dále identita antikorupčního aktivisty nigerijským úřadům? A to by bylo z té strany vše. Další dotaz se týká těch konečných příjemců. Zde mám takový dojem, že EIB nemá úplnou kontrolu nad tím, kdo ve výsledku obdrží peníze a kam tyto peníze ve výsledku jdou. Proto se chci zeptat, co může udělat v této věci EIB eh, pro zlepšení transparentnosti, monitoringu a due diligence. Poslední otázka se týká jednotky pro bodvoj, pro, boj proti podvodům v EIB. V roce 2009 obdržela 45 stížností a v roce 2010 jich bylo 82. To je relativně vysoký nárůst a proto bych vás požádal, abyste vysvětlili, proč ten nárok byl tak vysoký a za druhý, nakolik se peníze se to týká peněz EDF eh, e v Evropské unii i mimo ní. Děkuji. Děkuji, pane zpravodaji. Nyní se chci zeptat politických skupin v prvním kole, zda mají nějaká stanoviska, která chtějí vyjádřit. Někdo jsem přehlédl, tak prosím pan kolega Muldr a potom paní Ivanová. Já mám dotaz. Tam nejde o ty detailní informace, ovšem taková spíše obecnější záležitost v tomto hektickém období, když jedna země po druhé je degradována standardem společnosti Standard Poor's a ostatními a tak dále. To znamená, pokud je o kapitál EIB, ten je garantován členskými státy. Proto bych se chtěl zeptat, jaká jsou očekávání pokud čím dál tím více státu bude dekradováno tímto způsobem. Jaký to bude mít dopad na aktivity EIB a především na ty aktivity, které jsou zaručeny nebo garantovány evropským rozpočtem? Protože já mám takový pocit, že když že pokud by došlo k, de- k dekradování známky EIB, tak by to mohlo v podstatě mít dopady na možnost půjčování finančních prostředků mimo EU. Děkuji kolegovi Muldrovi a nyní má slovo paní Ivanová. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Velice krátký dotaz, pokud jde o nějaký systém dohledu, kontroly. My zde máme analýzu účetního dvora, že po čtvrt tý vlastně po sobě následující rok se hovoří o tom, že tento systém je částečně účinný. Proto bych se chtěla zeptat, proč došlo k malému pokroku v této oblasti. A dále pokud jde o příjemce, to možná bych položila až té druhé části otázek a odpovědi, protože tam mám konkrétní příklad. Děkuji. Děkuji vám, paní Ivanová. A nyní má slovo paní kolegyně Weiler. Děkuji. Poté, co zde už vystoupili oba moji kolegové, bych se ráda věnovala ještě následující věci. Já jsem se dočetla, že systém mikro úvěrů, alespoň tak se o tom psalo v německém tisku, že to je něco, nechci tvrdit, že to je přímo pomlouváno, ale bylo to něco, do čeho jsme vkládali velké naděje. E, například v jejich účinnosti působení v oblasti Afriky a Asie. A nyní se ale objevily určité pochybnosti případně ještě panují pochybnosti o tom, jaký je zde poměr mezi náklady a užitkem. A protože Evropská investiční banka také působí a zvláště působí v oblasti rozvojové pomoci, zajímalo by mne, zda je to u vás kritizováno, diskutováno stejně kriticky jako v Německu. Děkuji, paní kolegyně. Už se nikdo další nehlásí. A nebo vy se chcete ještě přihlásit, pane kolego Liberacký, prosím, máte slovo. Děkuji, děkuji za slovo. Velice stručně. Já zde nebudu hovořit o ekonomických procesech. Naše zájmy samozřejmě jsou hospodářského, sociálního charakteru a tak dále. Ovšem, pokud jde o viditelnost vašich aktivit, to znamená mm, pokud je to nějakým způsobem identifikováno, zda teda děláme skutečně něco pozitivního, zda to vytváří, řekněme, nějaké pozitivní, vysílá pozitivní signály o EU mezi občany těch zemí, které získávají tyto finanční prostředky. Děkuji. OK, Thank you very much. Dobrá, děkuji mnohokrát. Zdá se, že už nejsou další dotazy, takže bych poprosil zástupkyni EIP, aby zareagovala. Paní Barton, prosím. Děkuji mnohokrát. Věna, snažím se zareagovat na vaše dotazy. V některých případech jsem možná dotaz zcela úplně nepochopila, za to se předem omlouvám. Dovolte, abych nejprve propojila první dotaz s posledním. Byla to ta otázka na finanční toky z EDF přes ty různé úrovně. Já se domnívám, že tady konkrétně máte na mysli evropské finanční partner, partnery, což byla specifická iniciativa. Jejich cílem bylo právě zlepšit viditelnost té naší činnosti, což je téma, které jste také nastolili. Já si myslím, že otázku viditelnosti eh, naší činnosti mimo EU nastolujete oprávněně. Celkově eh, bych řekla, že EIB možná není až tak viditelná, jak by si zasloužila, možná dokonce i v Evropě. A do značné míry to dáno tím, že jsme se zaměřili eh, prostě na plnění svých úkolů a zaměřovali jsme své lidské zdroje na eh, dobré bankovní postupy spíše než na nějaké komunikační kampaně či činnosti. Ovšem bylo by opravdu eh, chybou propásnout tu příležitost eh, a kdybychom nedostatečně komunikovali o své činnosti mimo EU, já mám určitě v úmyslu navázat na to, co jsme již vykonali, proto jsem vám také přivezla tu brožurku, abyste si udělali to představu. Není to tak dlouho, tuším v září, kdy jsem společně s panem komisařem Píbalksem eh, navštívila Jižní Afriku. Účastnili jsme se tam takové eh, oslavy úspěšného projektu v Jižní Africe. Eh, všechny naše projekty v Jižní Africe se týkají historicky znevýhodněných populací, Eh, je to dáno režimem apartheidu v minulosti. A myslím si, že to je vynikající příklad toho, jak EU komise a EIB, eh, jakožto tedy hlavní banka Evropské unie, Eh, dokáží společně působit. Tady šlo o eh, nový podnik vzniklý v oblasti eh, farmaceutiky a přineslo to velmi dobrý výsledek. Myslím si, že v tomto směru můžeme podnikat i více. Abych se vrátila k otázce různých zprostředkovatelů a úroků, které se účtují v těch různých mezifázích. Tady jde o konkrétní, specifický příklad. EIB je dosti velká organizace, mnoho evropských Ehm, finančních institucí, či institucí pro financování relativně malých, ale myslím si, že je důležité, eh, aby každý členský stát měl možnost účastnit se viditelnějšího eh, úsilí EU eh, e při podpoře celé škály projektů, které jsou rozvíjeny ve vzájemné spolupráci. A to je, myslím, právě ta myšlenka zatím, že existuje určitá skupina pod záštitou EIB funguje to na základě peer review, na tomto základě se rozhoduje, který projekt vybereme pro financování a e, který e, finanční e, subjekt bude s kým spolupracovat. Takže myslím si, že tady šlo především o hlubší spolupráci mezi evropskými institucemi, které financují rozvojovou problematiku. Myslím si, že širší výzvou pro nás všechny je spolupráce v oblasti rozvojové spolupráce. Samozřejmě bychom byli rádi, kdybychom eh, mohli finanční prostředky předávat přímo třeba chudému obyvatelstvu a vidět konkrétní změnu k lepšímu v jejich životě, ale ve skutečnosti toto je velmi neúčinné a bylo by eh, opravdu obtížné mít eh, nastaven dostatečný rámec pro kontrolu kdybychom eh, takto vydávali prostředky vůči jednotlivcům. A proto potřebujeme komplikovanou strukturu s jasnými pravidly a dozorem a kontrolou a ten režim, který máme nastaven. Vždy existují jasná kritéria na jejich základě vybíráme banky, se kterými spolupracujeme, ať už jsou to banky místní či evropské. Tyto banky musí plnit přísné standardy v oblasti environmentálně společenské odpovědnosti a jejich podnikového řízení a zprávy. Je tam eh, velmi detailní proces náležité péče a eh, každá, eh, každá žádost je posuzovaná stejně podrobně i v případě globálních půjček, protože tyto, postupně jak ty projekty tady k nám přicházejí. Takže tento proces je vždy stejný, Eh, tam je striktně uplatňován. Dále sledujeme kritérium přidané hodnoty, tady musí samozřejmě existovat u konečného příjemce přidaná hodnota eh, a zároveň, zároveň eh, musíme se zaměřit na to, abychom neposkytovali zbytečně mnoho, abychom tím tak nepokřivovali. Takže samozřejmě i za kritérium dohledu a kontroly, dále snaha samozřejmě o efektivnost a a snaha dosahovat reálného přínosu reálné změny eh, v rozvojové problematice. Takže tolik bych eh, odpověděla na vaši otázku, které bychom vlastně mohli věnovat klidně celý den. A také jste se tázali na NGO Counterbalance, na protivahu eh, nevládních organizací a ta obvinění v případě Nigerie. Já o tomto konkrétním případě nevím, ale vím obecně o tom mechanismu NGO Counterbalance protože s tímto subjektem vedeme pravidelný dialog. Jak víte, je to financováno Evropskou komisí a specifickou roli eh, tohoto subjektu je právě ehm, kriticky sledovat činnost EIB. já si myslím, že je velmi dobré, že existují nevládní organizace, které, eh, které monitorují naši činnost, Eh, nutí nás být pozorní, ale řekl bych, že NGO Counterbalance je trošku omezená co do své eh, účinnosti, protože eh, mimochodem také se zaměřuje pouze úzce na EIB, nikoli na, na ten širší kontext. A obvykle shledáváme, že obvinění ze strany NGO Counterbalance nejsou důvodná protože v jejich zprávách je celá řada nepřesností, jak se ukáže, když to prošetříme. Nicméně eh, musím říct, že dialog s tímto subjektem poněkud eh, postoupil ku předu. Poslední zpráva, jejich nejnovější, která měla být zveřejněna, myslím, včera, tak poprvé byli tak laskaví, že nám to ukázali předem, abychom měli alespoň možnost eh, Eh, je upozornit na některé nepřesnosti. Já jsem nečetla finální verzi, takže nevím, zda to podle našich údajů opravili, ale alespoň nám dali tuto možnost poprvé. Eh, pokud je o toto konkrétní tedy eh, obvinění či tvrzení, nedokážu vám odpovědět nyní, ale samozřejmě mohu odpovědět později písemně. Celkově ovšem, tedy jak říkám, shledáváme, že ne vždy ta tvrzení ze strany Joe Counterbalance jsou opodstatněna v té zprávě, která tady měla být včera, například byla různá tvrzení o našich eh, činnostech v Egyptě a nebylo na tom nic, nic víc, než eh, prostě ta skutečnost, že tyto aktivity probíhaly ještě za starého režimu. Nicméně, pokud máte nějaké další dotazy v této souvislosti, ráda na ně zodpovím. Eh, celkově bych řekla, že důležité je vést dialog s širokou, širokým spektrem nevládních organizací a to bych možná trošku apelovala i na vás, eh, pokud máte zájem o monitorování naší činnosti, abyste, eh, abyste byli v kontaktu i s jinými nevládními organizacemi. Samozřejmě často přicházejí s cenými informacemi. Vaše třetí otázka se týkala adekvátní kontroly a náležité péče, due diligence. Nejsem si jistá, zda máte na mysli ty, ten typ kontrol, který jsem právě zmínila, kde my, banka, Eh, vyhodnocujeme eh, vyhodnocujeme ty zprostředkovatelské banky, které, eh, které poté hm, spolupracují s Promoting Partners, anebo zda máte na mysli naše externí auditory, či audit, auditory z komise, či z EUD, či, či náš kontrolní výbor nezávislý. Samozřejmě o tom vám mohu také více říct, pokud, pokud jste mě na mysli toto. Dále zde padl dotaz, proč vzrostl počet stížností. Já bych hádala, že je to dáno eh, vyšší eh, informovaností, zlepšenou informovaností eh, a naší vlastní snahou zlepšit naši podvodům to, že toto, tuto problematiku často eh, ostatně vysvětlujeme, tak já si myslím, že to znamená, že potom lidé, pokud, eh, pokud eh, je cokoliv trápí, máme jakékoliv podezření, tak se na nás obrátí. Proto tady vzrostl počet podání. Já si, domyslí, já, si, já si domnívám, že to neodráží změnu situace v terénu, spíše pouze zlepšení, ehm, zvýšení informačního toku v této oblasti. Pokud je o Státy AKT, na něž se dnes zaměřujeme, tam došlo k zrůstu z 6 na 9 podání, abyste měli konkrétní představu. Ale jak jsem již zmiňovala úvodem, tady jde o oblast, kde vidíte, jak naše eh, koncepce postupy se výrazně zlepšily, výrazně posunuly vpřed, protože jste jistě zaznamenali, že jsme nově zavedli Eh, compliance officer, tedy člověka, který je pověřen sledováním souhladu a dále máme také eh, tým, který ověřuje náležitou péči eh, o problému, jako je praní špinavých peněz, ne, rozpor s legislativou a tak dále. Kromě toho máme generálního inspektora, který prošetřuje možné podvody či jakékoliv další stížnosti a podání. Toto jsou tedy prostředky, které jsme do roku 2005 neměli. Eh, takovéto zdroje jsme v bance vyčleněny neměli pro tuto problematiku. Eh, mohla bych vám sdělit další konkrétní příklady, pokud byste měli zájem. Dále zde padl dotaz na rating banky. Myslím, že rating bude předmětem eh, dalšího bodu, to znamená výroční zpráva EIB za rok 2010. Já jsem se nepřipravovala na tyto dotazy, to není úplně mojí odborností, spíše to přenechám kolegům. E, nicméně, jaký dopad to může mít na naše činnosti mimo EU? E, jediné, co k tomuto řeknu, je samozřejmě, že jsme si vědomi významu toho zachovat si aktuální rating a postupujeme stejně obezřetně jako kdykoliv dříve, možná ještě více. E, sledujeme poměr kapitálové přiměřenosti a tak dále. Všechna Eh, všechna příslušná kritéria. Takže chceme určitě eh, dosáhnout stropu v rámci mandátu pro, eh, pro poskytování úvěru externě mimo EU. Zatím se nám daří zachovat si rating navzdory problémů v eurozóně. Dále jste byl dotaz na částečný dohled v bance pokud jsem to správně pochopila, myslím, že máte na mysli skutečnost, že máme takový zvláštní e, mechanismus oproti, oproti komise, zvláštní, zvláštní režim s EUD, máme totiž tripartitní dohodu, jakožto banka, samozřejmě EIB má zavedena eh, komplexní opatření dohledu přes nezávislé auditory, externí, tedy náš nezávislý kontrolní Eh, kontrolní výbor a eh, kontrolní odbor. Myslím, že by bylo ne zrovna účinným způsobem eh, využívání peněz daňového poplatníka, kdyby pravidelně u nás kontroly prováděl EUD. Nicméně samozřejmě musíme zaručit určitou konsistentnost a na tomto základě právě máme dohodu s EUD, že mohou provést kontrolu jakéhokoliv našeho projektu a také k tomu čas od času dochází EUD eh, e se může kdykoliv zaměřit na libovolný projekt EIB. Nevím, zda toto považujete za pouze částečný výkon eh, dohledu. Eh, další věc, kterou snad můžete mít na mysli, je částečný přeskum ze strany parlamentu nad EDF, ale to není věc, která by příslušela mně, ale snad spíše vám. Samozřejmě my v bance se maximálně snažíme poskytnout vám informace, které potřebujete pro výkon eh, dohledu. Dále zde byl dotaz na mikrofinancování a zprávy v médiích, eh, které se v této souvislosti objevily. Toto je velmi dlouho trvající diskuse v rozvojových kruzích. O eh, mikrofinancování to jádro té diskuse je, jsou na jedné straně přístupy, které se zaměřují na bezprostřední kroky na pomoc chudým, těm nejchudším. Eh, na této straně spektra mikrofinancování eh, obvykle se pohybují eh, nevládní organizace a dá se to průběžné injekce finanční. A na druhé straně jsou ti, kteří stojí spíše o dlouhodobější udržitelný rozvoj finančního sektoru, který může zahrnout všechny. A pokud se začneme pohybovat tímto směrem, pak samozřejmě ti nejchudší, u těch je riziko, že se Eh, výrazně zadluží, pokud bychom sledovali čistě komerční přístup. Eh, vlastně představu mikrofinancování je, že eh, že ti, kdo těží ze situace, se situace chudých a účtují jim opravdu zůvěřilé úrokové sazby, chceme nahradit jinými možnostmi. A samozřejmě v celém tom spektru věřitelů pro ty nejchudší se objevují čas od času i takový, takové situace, kdy pod tím, eh, kde dochází tedy eh, k kritickým situacím, stresovým situacím, ale celkově myslím, že mikrofinancování eh, má dlouhodobě takové výsledky, že velmi, velmi tato věc prospívá chudým a nejchudším. I když je pravda, že ti úplně nejchudší asi sotva mohou čerpat pomoc z mikrofinančního sektoru, těm může pomoci spíše režim skupinových úspor, Eh, řízení surovně společenství. Ale celkově tedy EIB eh, e je hrdá na svůj příspěvek v oblasti mikrofinancování a rozvoje tohoto sektoru a příslušných institucí. Eh, opět mohu vám poskytnout další podrobnosti, budete o to stát. Také brzy na našich webových stránkách se objeví příklady projektu mikrofinancování, kde budete moci vidět konkrétní výsledky naší činnosti. Tím se, myslím, vyčerpala vaše dotazy ale jak jsem řekla, pokusím se, eh, pokusím se ještě zareagovat, ale pokud, eh, pokud snad vás napadnou další dotazy, děkuji. Yeah, thank you very much, Mrs. Barton. Gibt es... Děkujeme, paní Barton. Chce se někdo z poslanců a poslankyň tohoto výboru zeptat v druhém kole možných dotazů na rozvoj Evropského fondu pro rozvoj. Ano, otázka ratingu se týká EIB obecně, takže to můžeme projednat i v rámci dalšího bodu, ale máte něco k EDF? Zdá se, že tomu tak není. V tom případě vyzývám zpravodaje, aby se ujalo slova pro závěrečné prohlášení. Děkuji vám. Děkuji za zodpovězení otázek. Eh, kritika, kterou například vznesla organizace Counterbalance, eh, je něco, čím se zabýváme, co zkoumáme a děkuji tedy za možnost eh, se na tuto věc zde zeptat a získat odpovědi. Ale možná dvěma otázka, na něž ještě není odpověď. Znáte není skutečně seznam všech konečných příjemců fondů, peněz fondu EDF a Máte takový seznam k dispozici? A potom v rámci té tripartity je tam možné, aby účetní dvůr v souvislosti s vytvořil zprávu týkající se účinnosti využívání peněz, které EIB poskytuje, EDF v souvislosti s bojem proti chudobě. Teď ještě lhůty Pozměňovací návrhy můžete odevzdávat do 6. února. My ten návrh zprávy budeme mít hotový příští týden, takže pokud ten návrh chcete vidět i dříve, eh, můžete mě kontaktovat a eh, budu vám k dispozici. Můžeme o něm diskutovat také dříve. Děkuji. Vážené kolegyně, vážení kolegové, mohu jedině podtrhnout to, co zde řekl pan zpravodaj tedy možnost, abychom na zasedání výboru pro rozpočtovou kontrolu kladli takovéto otázky, je součástí demokratické kontroly, kterou přebírá Evropský parlament, který je volený přímo a občané mají možnost se takto přímo obracet na své poslance. Další otázka, nakolik můžeme diskutovat jednotlivé případy zde na výboru a platí povinnost tyto otázky zodpovídat to je další věc. Témata, která se týkají transparentnosti, nám skutečně leží na srdci a to asi nad rámec hranic jednotlivých politických skupin. Další věc je téma, kde jsme asi ještě nenašli dostatečnou odpověď a to je ta otázka, nakolik EIB zná konkrétní koncové příjemce prostředků. Možná, že byste k tomu paní Bartnová mohla ještě něco říci. Děkuji za slovo. Já se omlouvám, pokud jsem zapomněla v tom celém dlouhém seznamu na tuto otázku odpovědět, jen vlastně si nejjednodušší. Samozřejmě, že musíme mít úplný seznam, seznam všech těch příjemců, kam teda putují peníze z ED fondu. Samozřejmě, že máme dostatek informací o každém případu. To, co je pro nás zásadní, je, že samozřejmě, že příjemci musí souhlasit s tím, pokud teda bychom chtěli zveřejnit tyto informace. Často ano, často s tím souhlasí, protože občas se ptáme, ano, můžeme zveřejnit tyto konkrétní případy tohoto financování a to v podstatě možná jsou i ty příklady v těch dokumentech, které se mám poskytla. Čili ano, tyto informace jsou k dispozici, pokud příjemce s tím souhlasí, to znamená vy, komise, jakýkoliv jiný orgán má možnost tyto informace získat. Ještě jedna věc tomto ohledu samozřejmě máme mnohem více podrobných informací k dispozici než jakékoliv naše sesterské organizace mezinárodního charakteru, které mají naopak, které by nebyly, nemají takovou takové podrobné informace k dispozici. A my si myslím, že máme takovou politiku, která je opravdu velice přísná, pokud jde o transparentnost. To znamená, že musíme poskytovat tyto informace samozřejmě za předpokladu, té podmínky, že beneficient, příjemce s tím souhlasí. Já to si myslím, že představuje určitou záruku. My samozřejmě vám můžeme poskytnout více informací. My si myslím, že skutečně je zde mnoho velice zajímavých případů, o kterých byste se rádi něco dozvěděli více. Děkuji. Vielen Dank. Děkuji vám. Evropská investiční banka tedy zná konečné příjemce, ale z důvodu ochrany osobních údajů je třeba, aby příjemci udělali svůj souhlas s tím, že jejich jméno bude zveřejněno. Děkuji vám tedy a pokud se nikdo další nehlásí s dotazy směřovanými eh, na paní Bart na její tým, uzavírám tento bod a dostáváme se k dalšímu bodu našeho programu, který se rovněž týká Evropské investiční banky. Naší zpravodajkou je Iliana Ivanová a za Evropskou investiční banku zde vítám pana Dominik D. Kreankur, ředitel pro mezinárodní záležitosti EIB. Přeje si nejprve promluvit paní zpravodajka. Chcete nás uvést do problematiky, prosím, máte slovo.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 naše evropské aktivity v tomto období velice obtížných politických rozhodnutí a i období tvrdých škrtů. Pokud jde o hlavní výsledky banky v roce 2010, dovolte, abych se zmínila, aby se o ní zmínila ještě předtím, než budu hovořit o určitých oblastech, kde máme obavy. První věc, která je důležitá, tak to je to, že v podstatě mají těch 30 miliard které splnili rok před termínem pro malé a středně velké podniky. Dále je to 10 miliard, které eh, připravili pro malé a středně velké podniky a samozřejmě eh, i 2,8 miliardy, pokud jde o ochranu rizik. Dále je to 61 miliard, eh, pokud jde o podporné balíčky, to znamená o 1 miliardu více, než bylo plánováno. Dále to bylo zvyšování finančních příspěvků pro oblast boje proti klimatickým změnám, konvergenci a tak dále. To bych vám ráda, zde bych vám ráda poblahopřála. Ovšem je zde ještě důležitá věc, která zůstává otevřená, to bych ráda zdůraznila. Jedna z těchto věcí, o tom jsme se zmínili, to je ten rating 3A. Hmm, některé aspekty se změnily, změnily od poslední naší zkusky s panem, s panem Mejštatem, který nás navštívil v prosinci. Došlo k určité evoluci v této oblasti, pokud jde o úvěry a tak dále. Bohužel se máme ten outlook negativ, to znamená, že se předpokládá, že dojde k snížení tohoto ratingu. Já bych ráda zdůraznila, že banka by měla udělat všech to, aby měla jasnou strategii, aby měla udržitelnou strategii, aby došlo ke stabilitě tohoto ratingu a pokud tato strategie, pokud by došlo k nějakému snížení ratingu, jak pokračovat, jakým směrem, to znamená mít tuto strategii k dispozici. No, ale jsou to malé a středně velké podniky, to je druhý důležitý aspekt, pokud jde o podporu těchto malých a středně velkých podniků pouze bych volala po větší transparentnosti, eh, odpovědnosti, pokud jde o eh, tak, programy globálních úvěrů. No, ale jsou to nástroje, které využívá EIB, aby kontrolovala finanční zprostředkovatele. Já už jsem vyjádřila určité obavy, to znamená nejasné benchmarky, nejasné, eh, nejasné penetrační záležitosti, penetrační sazby a tak dále. To znamená, ano, samozřejmě, že ty hlavní linie, to je v pořádku, ovšem 100% tam ještě není úplně jasné zda, některé, zda máme k dispozici veškeré informace. Další velice důležitá věc je externí půjčování EIB. My jsme před chvíličkou hovořili o fondu EDF, to je nesmírně důležitá oblast půjček, to je podpořeno evropskými finančními prostředky. Já sdílím ten názor, že i přesto, že zde není zástupce účetního dvora, já si myslím, že účetní dvor by se měl zapojit do hodnocení výsledku EIB, především v těch oblastech, kde využíváme finanční prostředky společenství eh, externím způsobem, to znamená využívání například ve fondu EDF. Dále je to kredit, dále je to riziko, úvěrové riziko v rámci celého portfolia EIB. Já zdůrazňuji v této zprávě ano, je Mm, zde jde v podstatě o zvyšování celkového rizika v oblasti úvěru. To je samozřejmě pod tlakem úvěrové schopnosti z, um, mm, su, ostatních zainteresovaných subjektů. Je to samozřejmě posíleno i krizovou situaci, ekonomickou situaci. Ovšem možná by se měly být strategie, které by to nějak zmírnily, tato rizika. Další mm, záležitosti, které nejsou až tak závažné, ovšem přece jenom bych na ně ráda poukázala. Strukturální programy, úvěry v této oblasti. Jsem si vědoma důležitosti těchto nástrojů, to ano, ráda bych podpořila a jíba by pokračovala v používání těchto nástrojů. Ovšem ne pouze pro země, které mají finanční potíže. Myslím si, že je zásadní, abychom stimulovali tímto způsobem i země, které um, jsou na tom dobře, pokud jde o finanční disciplínu, um, kázeň, aby je podpořili, aby se ucházeli o tyto produkty. To znamená, abyste používali a využívali více produktů i pro, které budou zacíleny pro tyto země, které skutečně nemají problém problémy s finanční kázní. Ale to, že bychom byli určitým eh, akcionářem EIB, ano, my potom opět voláme eh, a v této zprávě členské státy by mohly zvážit možnost toho, aby EU byla právě takovým akcionářem této banky. To by samozřejmě posílilo spolupráci, podle mého názoru, mezi EIB a Evropskou komisí v neposlední řadě jsou zde ještě dva dotazy, které bych ráda položila. Není to součást mé zprávy, ovšem představuje to určitý zájem, obavy našich občanů, um, určité signály. Například i uh, ten mechanismus counterbalance, před chvíličkou jsme o tom hovořili v první části naší diskuze. První dotaz, který bych položila, je případ v Srbsku Eh, byly to nemocnice, případ nemocnic v Srbsku na konci loňského roku. Došlo k zaslání dopisu člen vašeho výboru. Nevládní organizace v Srbsku informovaly o závažných nedostacích implementace, financování těchto projektů. Bylo tam asi 20 nemocnic, které byly financovány eh, v, hodno, v úvěrem 50 milionů eur z EU, z EIB dále financuje polovinu, 50 mm, financoval Srbský národní investiční plán. Tento projekt byl implementován mm, implementační jednotkou, eh, schválilo to Ministerstvo pro zdravotnictví a v tom dopise se hovořilo o tom, že tam byla závažná zneužití v oblasti managementu, špatná kvalita projektu, špatná realizace, korupce, nedostatek výsledku, špatné, špatný dohled nad celým projektem a tak dále. Vím, že došlo k určité komunikaci mezi zástupci EIB a mm, mm, určitým vyšetřovacím procesem i odesílatelem tohoto dopisu. Ráda bych vás poprosila o nějaké další podrobnosti ohledně tohoto konkrétního případu, zda je to podložené či ne, to obvinění, zda došlo k nějakému pokros, pokroku. A rovněž mám určité obavy, protože na, mm, čekají další aktivity. Opět v tomto mm, sektoru zdravotnictví v Srbsku, dokonce ve, mm, je to projekt asi v hodnotě 200 milionů her, to znamená mnohem větší hodnoty. Proto bych se ráda zeptala, zda jsou zde určité mm, mechanismy, které jste, o kterých jste zvažovali, které by byly, které byste zahrnuli do toho projektu, aby zabránili takovému, řekněme, zneužívání, pokud skutečně to bylo, že tyto finanční prostředky daňového poplatníka evropského byly zneužity. Další případ, o kterém jsme se dozvěděli, tak to je projekt v Maroku, francouzská společnost, Eh, jsou tam takové určité rezorty v této části světa, samozřejmě dovolenkové, to je velice zajímavá um, oblast světa. Mm, tato společnost získala úvěr 12,7 75 milionů eur, což opět představovalo 50 celkových nákladů tohoto projektu, či tato společnost francouzská získala tyto finanční prostředky od EIB a opět eh, došlo k tomu, že údajně je zde nedostatečná, inf, nedostatečné informace, pokud jde o místní zaměstnanost, ekonomické aktivity, na které to bude mít dopad, Eh, nebo vůbec pokud jde o nějaké příjmy eh, tohoto, eh, této společnosti, mm, zdá to získala i ředitele, manažeři a tak dále. Já bych se chtěla zeptat, proč taková společnost, je to skutečně obrovská společnost, která je koutována na burze. Proč se ne, ne, neobrátila na kapitálové trhy pro získání finančního prostředků? Proč, proč EIB financuje takový typ projektu, samozřejmě na základě určitých kritérií, ovšem proto bych se ráda zeptala, jaká jsou kritéria pro schvalování takových projektů. Děkuji. Děkuji vám, paní zpravodajko Ivanová. Dohodli jsme se, že nyní uděláme kolečko, kdy se mohou ptát zástupci jednotlivých politických skupin, potom bude odpovídat Evropská investiční banka. Proto se chci zeptat, kdo z politických skupin chce promluvit. Pan Gajer, prosím. Děkuji vám, pane předsedo. Naše stínová zpravodajka paní Brzo Bohatá zde bohužel nemůže být mezi námi. Požádala mě ale, abych jejím jménem zde přednesl několik otázek a poznámek směřovaných na Evropskou investiční banku. Naše frakce vítá návrh zprávy a je také ochotná se na jeho vzniku konstruktivně podílet a podpořit jej. My se chceme EIB zeptat na následující věci. Také podporujeme to, že je třeba mít důkladný dohled nad EIB, tak jak to žádal parlament i ve své poslední zprávě a jak to také podtrhuje zpravodajka. My bychom v této souvislosti chtěli opět připomenout, že eh, byla vyžádána od komise analýza všech právních možností a tato analýza ještě nebyla předložena, ale byla by velmi důležitá pro naši další činnost. Druhá otázka se týká offshoreových finančních center. Tam se tedy Evropské investiční banky na tuto věc naší stínové zpravodajce zde chybí požadavek, aby EIB učinila přísná opatření tak, aby finanční aktivity EIB žádným způsobem nevedly k daňovým podvodům či dokonce k praní špinavých peněz. A třetí otázka se týká ratingu 3A, ta už byla ráno zmíněna. Zde bychom se chtěli zeptat, zda by nás mohl pan kolega z EIB informovat o tom, jak a nakolik půjčky ve výši 3,2 miliardy eur ehm, v Řeckém v souvislosti s očekávaným odpuštěním, odpuštěným dluhu Řecku by mohlo vést ke změně ratingu EIB. Děkuji kolegovi Gajerovi a nyní má slovo pan Schmidt. Děkuji mnohokrát a blahopřeji vám ke zvolení, pane předsedo. Rád bych se dotázal na podporu malým a středně velkým podnikům. Často hovoříme o podpoře malým a středně velkým podnikům v Evropě. V článku 15, odstavci 15 právě vidíme, že ta podpora Eh, představovala, že se týkala 115 tisíc podniků. A já se domnívám, že pan Barroso ve svém projevu minulý týden hovořil o 24 milionech malých a středně velkých podniků v Evropě a řekl, že kdyby každý z těchto podniků mohl eh, přijmout jednoho pracovníka, vyřešil by se tím problém nezaměstnanosti v Evropě. Někteří z nás pak eh, se zúčastnili na podzim jakéhosi dne malých a středně velkých podniků, alespoň já jsem se té akce zúčastnil a neustále jsme tam stále dokola slyšeli stížnost od zástupců podnikové sféry v Evropě, že nevědí, jak získat přístup k financování. Eh, říkali, že je to příliš byrokratické, že se nevyznají v těch různých fondech a že pokud i dokonce podají žádost, tak stejně peníze nedostanou kolikrát. A to, to byla poznámka, která, která byla vyslovována stále dokola, alespoň na tom semináři, na tom bloku, kterého jsem se zúčastnil já na té konferenci. Takže mne by eh, zajímalo, co eh, navrhujete jako řešení, protože ještě jednou malé středně velké podniky jsou páteří evropské ekonomiky. A moje další otázka se týká stavce číslo 48 kde se říká, že EIB by nikdy neměla eh, podporovat projekty, které poškozují, které neprospívají klimatu. Znamená to, že EIB nemůže podpořit například eh, produktovody, plynovody, ropovody a podobně, že nemůže podpořit eh, také jaderná zařízení, jaderné elektrárny. To je jenom otázka, kterou si kladu, protože nyní v Evropě zaznamenáváme, že stále více jsme závislí na ruském plynu. Nebo na co přesně se spoleháme, nevím, ale eh, v každém případě vznikají problémy. Děkuji. Děkuji vám, pane kolego Šmité, a nyní paní kolegyně Holmajer. Děkuji vám, pane předsedo. Já jsem se před chvílí zdržela na jiném výboru, takže se dovoluji zeptat ještě k třetímu bodu. Je to jediná otázka, kterou směřuji na EIB. Dovolte mi nejprve poděkovat Evropské investiční bance za to, že nám poskytla velice fundované odpovědi a chci se zeptat na toto. Vznikla takzvaná monitorovací pracovní skupina Monitoring Task Force, tak, aby bylo možné v rámci otázek rozvojové pomoci, zahraniční pomoci monitorovat, zda bylo dosaženo vytyčených cílů, jak se to podařilo, zda nastaly nějaké problémy a chtěla bych se zeptat, zda jsou zde nové poznatky či nikoli. Děkuji. Ještě se hlásí kolega Balčitis. Pokud do diskuse nechtějí vstoupit žádné další politické skupiny, tak má nyní slovo pan kolega Balčitis. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Mám jeden dotaz. Vzhledem k tomu, že EIB si nadále zachovává nejlepší rating ale vede se bouřlivá diskuse o ratingových agenturách a váš rating vlastně, respektive ten výhled, se mírně snížil. Zpráva hovoří o tom, že byste měli činit maximum pro zachování či obnovení nejlepšího ratingu. Jak vnímáte situaci ratingových agentur a jaká eh, by byla vaše pozice do budoucna? EPP eh, e zahajuje diskusi o možnosti ustavení Evropské ratingové agentury. Děkuji. Děkuji vám. Byla to celá řada otázek. Navrhuji, že abychom další otázky položili v rámci druhého kola a že bychom zařadili ještě potom druhé kolo, protože teď už byla celá řada otázek a dávám tedy slovo panu Krajankůrovi za Evropskou investiční banku. Thank you very much. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Ano, dovolte, abych nejprve eh, přeznamenal, že i eh, my děkujeme nesmírně ehm, vaší zpravodajce za, eh, za vynikající práci, za vzájemné kontakt, že se mě možnost vysvětlit vysvětlit naše situace. Samozřejmě se budeme snažit víc z vašich doporučení Myslím, že eh, parlament dobře ví, že IB se vždy snaží maximálně držet eh, jeho doporučení. Eh, a nyní bych se rád zaměřil na tři či čtyři hlavní body z diskuse. Ne, že by šlo o hlavní body zprávy, ale jsou to asi ty hlavní věci, u kterých stále ještě možná panují, panují určité nejasnosti, či se o nich diskutuje. První věc, a teď to není nějak seřazena podle priority, prostě tak, jak se to objevilo v diskusi. Otázka malých a středně velkých podniků. Eh, zpráva eh, vyslovuje uznání eh, vynaloženým snahám a tomu, že se banka snažila podpořit malé středně velké podniky v průběhu krize. Já mohu vás upozornit, že plán schválený v prosinci bankou i nadále Eh, přikládá těmto podnikům výsostnou prioritu s tím, že ten objem financování se má dále zvýšit v roce 2012 oproti předchozímu roku. A to přitom eh, v rámci, eh, v rámci restrikcí na ten globální rozpočet státu tomu věnujeme tady pozornost. Kromě toho společně s komisí rozvíjíme nástroje, společné nástroje, tak abychom využili plakového efektu eh, z evropského rozpočtu na, eh, a zlepšili naše možnost financovat tedy podniky. To jednak v souvislosti s Řeckem, tak také, ale v souvislosti eh, s facilitou pro sdílení rizika, kde je jedna tranče vyčleněna nyní na malé a středně velké podniky. Pokud je o kritéria, podle nichž vybíráme zprostředkovatele, tady, pokud si to nebudete výslovně přát, to nebudu dopodobna rozebírat, jenom vám mohu říci, že ty informace jsou k dispozici na webových stránkách banky, takže eh, tam naleznete velmi otevřený transparentní popis to, jakým způsobem vybíráme zprostředkovatele. Já jenom zmíním, že mezi ta důležitá kritéria při výběru finančních zprostředkovatelů eh, patří za prvé adicionalita. Chceme mít jistotu, že pokud do něčeho vstupujeme, eh, bude to znamenat více Eh, více financí pro malé středně, eh, středně velké podniky, ne pouze refinancování banky, když to samo sobě také důležitý aspekt. Za druhé, eh, přenos té finanční výhody, kterou my poskytujeme, že tady ta finanční výhoda se musí přenést až na koncové uživatele, že nebude jaksi spolikána pouze těmi prostředníky. A do třetice, to byla také, to byla také součástí dotazu pana Šmita, otázka transparentnosti existuje nyní povinnost, smluvní povinnost, aby finanční zprostředkovatele informovali koncové uživatele, tady mají středně velký podnik, o podpoře od EU prostřednictvím EIB či v jiných podobných e, případech. Dále e, kontrolní mechanismy, to je další součást otázky o malých středně velkých podnicích. Samozřejmě máme zavedeny e, rozsáhlé kontrolní mechanismy, Eh, je to stanoveno i ve smlouvě. Eh, výhodou eh, úvěru oproti grantu je, že samozřejmě chceme, aby se ty prostředky vrátily, což nám umožňuje také průběžně monitorovat vývoj a sledujeme tedy, zda zprostředkovatele plní své závazky. Dále pokud jde o vykazování zpráv a znamená podávání informací parlamentu, tady zaznamenáváme v úplnosti požadavky, které byly vzneseny. Samozřejmě eh, jsme připraveni reagovat na eh, různé dotazy vznášené ad hoc, ale kromě toho máme nastaveny i eh, systematické výkaznictví. Je to celá řada dokumentů, které pravidelně poskytujeme parlamentu a rádi bychom měli skutečně jistotu, že v tomto ohledu jste naprosto spokojeni s informacemi, které dostáváte. Pokud by tomu tak snad nebylo, eh, určitě bychom se snažili to řešit. Nyní eh, jde tady o malé a středně velké podniky a já se těším na případná opatření, která budou zavedena na příštím eh, Evropském summitu začátkem příštího týdne kde se domnívám, že malé středně velké podniky budou eh, budou patřit k hlavním tématům programu a bude se jednat i o případných dalších nástrojích na, na, podporu, na podporu těchto podniků eh, ze, z evropského rozpočtu prostřednictvím společných operací EIB. Další věc, které bych se nadotknul, eh, to je problematika auditu a monitoringu. Dovolte, abych nejprve uvedl, že je důležité mezi oběma věcmi rozlišovat. Otázka auditu a kontroly. Svým způsobem je otázkou eh, prověřování, vhodného prověřování toho, zda činnost banky odpovídá pravidlům a, eh, a normám eh, a koncepčnímu rámci, který je v platnosti, který musíme dodržovat. Z tohoto hlediska bych rád zdůraznil, že máme celou škálu prvků, od interního auditu, generálního eh, inspektora, externích auditorů, auditního výboru a tak dále, či kontrolního výboru. Takže se domníváme, že z hlediska auditu a kontroly eh, jsou pravidla nastavena tak, že skutečně je zaručena úplná kontrola naší činnosti. Dále je zde také EUD eh, e a jeho úloha. Tady bych rád zdůraznil, protože v té věci také padl dotaz, je, musí být naprosto jasné, že EUD má stoprocentní právo kontrolovat jakoukoliv činnost banky, eh, která je realizována eh, za pomoci zdrojů z evropského rozpočtu. To je uvedeno černé na bílém v příslušné dohodě, o tom tedy nesmí být vůbec sporu, žádné pochyby. A v této bance tedy je banka naprosto otevřena. Dále otázka Bazilie 3. To je zmiňováno ve vaší zprávě. Rád bych potvrdil, že ačkoliv EIB není přímo předmětem něčeho, jiného, něčeho jiného než nařízení a regulativního rámce eh, Evropské unie, to znamená, my Eh, začneme Bazily 3 provádět teprve, až to bude provedeno do evropského eh, legislativního rámce. Ale přesto eh, nečekáme s implementací záměrů Bazilie 3 do naší činnosti. Týká se to například povinné, povinných kapitálových rezerv, pravidel pro likviditu. Nebudu tady zabírat do detailu, ale určitě, určitě jak se ducha Bazilie 3 Eh, začínáme provádět eh, ještě dříve, než to je provedeno do evropské legislativy. Dále pan Gajer eh, kladl dotaz, položil dotaz ohledně dohledu a dozoru ze strany parlamentu. Já si myslím, že parlament má s námi tu zkušenost, že EIB je úplně otevřená a ochotná reagovat na dotazy žádná z multilaterálních finančních institucí, dokonce eh, žádná eh, z národních rozvojových bank je v eh, striktním slova smyslu podrobená dohledu, ale přesto, pokud my tady můžeme posloužit jako vzor a můžeme jít příkladem tím, že zacházíme dále než ostatní a to dříve než ostatní, pak jsme k tomu ochotní. Samozřejmě ty problémy jsou známé a totiž, že Eh, instituce, která by ten dohled mohla vykonávat, je ECB. Ze smlouvy ECB by mohla plnit tuto roli, ale eh, členské státy na to zatím nepřistoupily. Eh, prezident ECB nám, guvernér ECB nám potvrdil, že v rámci, v rámci správní rady ECB proto není jednomyslná vůle. Jiné instituce by s tím sice mohly pomoci a rozhodně nejsou vybaveny proto, aby vykonávaly úplný dohled. Takže bohužel fungujeme, jako bychom podléhali dohledu. Znamená je zde dohoda eh, s lucemburským orgánem dohledu, takže my fungujeme ve všech ohledech, jako by eh, ta situace už taková byla, ale eh, striktně právně za to zatím řešení není možné. Jde o dohled a audit kontrolu. Já jsem, řekla, že to, já jsem řekla, že to máme odlišné od monitorování a hodnocení že to jsou dvě odlišné problematiky. Při monitorování je spíše o tom, že se sleduje, zda dosahujeme cílu naší činnosti a zda tedy naše operace jsou eh, tedy v souhlase eh, s našimi cíly. Dovolte, abych zareagoval konkrétně na to, co řekla paní Holmajerová, eh, že totiž monitorovací orgán či organizace banky byla nedávno výrazně posílena. Od začátku tohoto roku Máme také nový systém měření výsledků, tam byl ten nově zaveden a bude to základem pro naše vykazování informací a zpráv vůči parlamentu a komisi do konce tohoto eh, období a také do budoucna a doufáme, že to vám eh, poskytne, poskytne odpověď na vaše očekávání v této věci. Třetí věc, o které se chci dotknout, eh, je otázka fosilních paliv. Tady dovolte, abych uvedl, že Zaprvé musím být velmi opatrný, pokud je o ta čísla. E, v návrhu stanoviska z výboru Envy je uváděno číslo, které je věcně nesprávné. Samozřejmě EIB nedává 10% svých úvěrů na, na fosilní paliva, to zdaleka ne. To skutečné číslo vypadá tak, že je to nějakých našich úvěrů na výrobu elektřiny. 3,5% z toho jde na, eh, uhlí, eh, na uhelné a eh, lignitové elektrárny, ale 76% úvěru na výrobu elektřiny jsou směřovány na, na obnovitelné zdroje energií. Samozřejmě ta detailní čísla máte k dispozici, jako obvykle, takže poprosím o mm, mm, jejich pečlivé Eh, pečlivé využívání. Eh, proč stále ještě vůbec se pohybujeme v oblasti fosilních paliv? Eh, ono je to tak trochu, jak o tom hovořil pan Schmidt, je to z toho zjevného důvodu, že nám jde také o kritérium zajištění dodávek energií, bezpečnost dodávek energií v EU. Bohužel je zřejmé, že zatím ještě ne vše můžeme pokrýt z obnovitelných zdrojů navzdory eh, eh, tím spíše, že některé země, například, eh, například Německo, se rozhodly rozhodli uzavřít jaderná zařízení, to znamená vzroste spotřeba plynu. Nicméně máme tady stanovena striktní omezení, takže, jak jsem říkal, je to méně jak 3,5 nebo je to 3,5 našich prostředků na výrobu elektřiny, které jdou na uhlí a lignit. Eh, podmínky u těchto eh, finančních operací jsou, eh, jsou velmi detailně, jsou vám k dispozici, nebudu zacházet do detailu, ale je to nastaveno velmi přísně, tak abychom, tak abychom nějak neprotiřečili cílům, které se Unie stanovila v oblasti klimatu a emisí uhlíku. A ta otevřenost vůči všem zemím, to znamená tak nějak všechno to, co děláme a tak dále. Jeden z dotazů padl tímto směrem. Rád bych se zmínil o tom, že už jsem o tom hovořil včera výboru Regi, jakmile budeme jenom opatření, tak abychom, řekněme, podpořili země, které mají potíže, tak by tato opatření měla být k dispozici pro všechny země mm, obecně, čili neměli bychom to nějak omezovat. Myslím, že zpravodajka už se zmínila v tomto smyslu. My se rovněž domníváme, že je to správná věc. A dále je to rating 3Ačka, to zde zaznělo několikrát. Na konci lonského roku, na konci lonského roku ta otázka 3A EIB mm, se dostala na pořád dne. V podstatě po tom všem, o čem jsme hovořili, vlastně, co se dělo v zemích eurozóny, Standard Poor's ratingová agentura v podstatě byla první, která nastavila tento watch, to znamená tu možnost snížení ratingu. My jsme v tom okamžiku zjistili a v podstatě je to pro nás mm, určitý problém, že v podstatě ratingová agentura změnila svůj přístup a vlastně tu metodu, metodu analýzy Eh, úvěrového rizika jednotlivých společností, protože v minulosti se zabývali především kapitálovou přiměřeností, to znamená ta dostatečnost kapitálu ve srovnání s eh, určitým hodnocením rizik dané banky. Tam si myslím, že jsme byli na dobré pozici a najednou se rozhodli, aniž by nám to dali vědět předem, mm, že budou využívat jiný indikátor, a to je leverage, to znamená ten pákový efekt, to znamená nominální poměr mezi totálními eh, úvěry a financemi. No, posledních 50 let tradičně my jsme v podstatě měli vyšší leverage než ostatní banky v tomto mm, tohoto charakteru. Proč? Protože v podstatě 90% našich aktivit je v rámci Evropy, to znamená větší země, větší rizika a tak dále. To znamená, že v podstatě máme možnost těch nominálních, nominálním způsobem vlastně mít méně kapitálu. Najednou no se to změnilo, to znamená, že tento faktor máme mnohem větší než ostatní banky a právě proto jsme byli začleni do toho voče, to znamená do toho, do toho dohledu. My jsme o tom hovořili na konci minulého roku s těmito agenturami, skutečně analyzovali naše portfolio, tyto agentury akceptovali a mohli skutečně eh, podpořit rating 3A. To znamená, že odstranili tuto hrozbu díky kvalitě našeho portfolia to bylo potvrzeno, to znamená 3Ačka, ovšem s negativním výhledem. Jeden důvod, proč jsme nebo proč se nám povedlo je přemluv, přesvědčit, aby nám zachovali tento rating, že naši akcionáři a část v podstatě eh, eh, věřitelů měla snížený rating, je právě kvalita našeho portfolia a zároveň určitý plán, pokud jste o, o korporátní eh, fungování, to znamená, že jsme snížili vlastně celkový, celkový objem úvěru i půjček a to znamená, že Eh, ten celkový poměr v rámci toho indikátoru se zlepšil. Další dotaz? Ano, další dotaz, o kterém jsme hovořili, to znamená to odpuštění dluhu pro Řecko. Zde bych rád řekl následující. My se domníváme, a to je opravdu zásadní věc, pokud bychom chtěli aplikovat něco takového na EIB, tak by to pravděpodobně podob, já bych řekl, že téměř 100% by to, by to snížilo náš rating. Třeba proč? Protože v podstatě nejsme jako Evropská centrální banka nebo, eh, nebo komise, která má svůj rozpočet. My v podstatě samozřejmě máme asi 400 miliard u, eh, bondů, to znamená na trzích, na finančních trzích. No, to znamená, že jsme v podstatě samozřejmě chráněni tímto, tímto privilegovaným statusem, tímto ratingem. Pokud by došlo k tomu ohrožení, tak samozřejmě tohoto ratingu, tak by celý náš model byl ohrožen. Asi 70% vlastně všech půjček našich je založeno na institucích, které v podstatě mají svá vlastní pravidla, která je nutí využívat tyto bondy, které mají eh, rating 3. A to znamená, pokud bychom přišli o tento rating, tak to by byl vlastně vůbec celá život ta schopnost naší banky, celý tento model, který by byl ohrožen. Čili, abych to shrnul, náš rating byl potvrzen díky kvalitě našeho portfolia a neočekáváme, že by jsme se zapojili do mm, té restrukturalizace řeckého dluhu právě vzhledem k naší roli, vzhledem k tomu, že jsme EU institucí, která se spolí, spoléhá na situace na našem trhu. Pokud by došlo ke změně v této oblasti, tak by to skutečně bylo nesmírně citlivé. A úplně na závěr si dovolíte velice rychle, opravdu velice rychle, ty dva konkrétní projekty, které, u kterých jste se zmínila, to znamená ta nemocnice v Srbsku, tam bych řekla následující věc. Ano, vyšetřování této, tohoto případu probíhá, eh, Olaf je informován o této věci. Jakmile bude mít výsledky k dispozici, okamžitě je poskytneme k dispozici. Já nemohu informovat o té záležitosti před ukončením tohoto šetření. My samozřejmě bereme v potaz veškeré signály z vaší strany, pokud je o varování ohledně tohoto konkrétního případu. A pokud jde o ten projekt v oblasti cestovního ruchu v Maroku. Já samozřejmě jsem k dispozici, pokud byste měli nějaké další dotazy. Samozřejmě ta otázka mechanismu counterbalancu zde zazněla. Rád bych řekl to, že banka má obrovské obavy, obrovské obavy, pokud jde o ten mechanismus counterbalancu, zda jak je využíván, jakým způsobem, do jaké míry a tak dále. V podstatě zde se nehovoří o tom, proč došlo k financování ze strany komise, abychom jaksi Mm, informovali o rozvojových záležitostech, o rozvojových záležitostech, o aktivitách EU. V podstatě dělají opak, podkopávají naše ak, naše aktivity, dochází k obviněním, která jsou nepodložená. Skutečně nás to velice zneklidňuje, máme zde k dispozici fakta, informace. Byli se stručně, jde o projekt v oblasti cestovního ruchu, který je nesmírně důležitý pro Maroko, zaměstnává obrovské množství místních lidí, dochází ke zvýšení zaměstnanosti díky tomuto projektu, pokud jde o dopad na životní prostředí, to jsme velice podrobně analyzovali. Společnost, která je za tímto projektem, je skutečně jedna z nejkvalitnějších v celé Evropě, pokud jde o eh, dopad na životní prostředí, jejich zájem z toho byla. Všechno toto máme k dispozici, nebudu hovořit o podrobnostech. Eh, tento dokument máme k dispozici, na požádání jsme ochotní ho vydat a jsme ochotní o tom diskutovat. Děkuji. Děkuji vám, pane Krankure, za tyto velice podrobné odpovědi na naše otázky. Nyní je druhé kolo otázek. Pan kolega Kalfin má slovo. Uh, Děkuji za slovo, pane předsedo. Rád bych poděkoval paní kolegyni, za kolegovi z EIB, za jeho informace a samozřejmě i paní Ivanové k, um, k tomu, že se zhostila tohoto velice důležitého tématu. Jedna věc, taková možná připomínka, nebude to dotaz v podstatě po tom, co řekl pan de Krejenkur. To znamená role EIB, určitá očekávání Evropského parlamentu, které máme na tuto instituci. My podstatě chceme, aby EIB podporovala naše priority EU. My na ně tlačíme, protože si myslím, že to je velice důležité, aby to banka dělala. Ovšem zároveň je to banka, je to finanční instituce. A kdykoliv klademe otázky, které se dotkají ratingu této banky, tak si musíme být vědomí toho, že občas tyto dotazy, požadavky, které přichází z Evropského parlamentu či institucí, mohou být v rozporu s tím, jak se na to dívají ratingové agentury. A kdykoliv děláme rozhodnutí, tak musíme zároveň eh, si stanovit ty nejdůležitější, nejvyšší priority. Souhlasím s tím, co zde je stanoveno v této zprávě, paní Ivanovou. Ano, credit rating by pravděpodobně v tomto konkrétním případě měl být hlavní prioritou, protože pokud by z jakéhokoliv důvodu banka přišla o tento rating, tak jejich fungování, hodnota samozřejmě bude znehodnocená, bude degradována pro všechny možné další projekty, čili z našeho pohledu evropských institucí to prostě musíme považovat za prioritu a musíme se snažit s bankou spolupracovat na tom úsilí zachování tohoto eh, ratingu, nejvyššího ratingu 3A. Zároveň je dobré, že pan Dek Krejnkur hovořil i o těch důvodech, které vedly k těmto otázkám ohledně ratingu. Ano, to znamená změna metodologie, které využívají ratingové agentury vůči bankám při hodnocení. To, co bychom mohli udělat pro podporu tohoto ratingu, samozřejmě společně s plánem, který má k dispozici EIB v tomto ohledu, ten korporátní plán, tak nejenom, že, by to, že bychom navýšili kapitále, ale více hotovosti EIB protože mm, změna ratingové agentury. To znamená to, že využívají jiná kritéria, najednou využívají leverage místo kapitálové přiměřenosti. Hmm, myslím si, že by nám, bychom na to mohli reagovat tím, že navýšíme, navýšíme hotovostní zásoby rezervy banky. A když budeme hovořit o dalším víceletém finančním rámci nebo dalších finančních instrumentech, nástrojích v tomto ohledu, tak bychom mohli zvážit právě zvýšení těchto finančních institucí tím, že navýšíme hotovost. V této zprávě si myslím je právě takový návrh, který mm, několikrát už parlament zmínil, požadoval tuto záležitost. A to je to znamená zajistit naši účast EU na kapitálu. Ovšem nebylo by to v rámci nějakých zárok, ale například těch zdrojů v, rámci, v oblasti likvidity. To si myslím, že by byl jeden možný způsob v kombinaci s finančními nástroji, které bychom mohli využít do budoucna. E, to znamená, že by tam měli část toho EU rozpočtu ze strany EU, to znamená, že bychom navýšili zdroje, nebo to, hotovostní zdroje této banky. Děkuji a nyní má slovo pan Hebrandej. Děkuji, pane předsedo. Rád bych rovněž poděkoval panu de Krenkurovi za odpovědi v tom v rámci prvního kola otázek a odpovědi. Pro nás je zásadní to, aby zde byla určitá koherence, soudržnost v rámci různých politik, tak aby politiky v jedné oblasti nebyly konfliktní s cíly či politikami v jiných oblastech. Samozřejmě, že to je na papíře, to jsou slova. Všem v reálném životě některé politiky jsou si rovnější než jiné politiky abych zde citoval slavný výrok slavného spisovatele. V podstatě takovou jednou z, z slabších oblastí, slabších těch politik, to je biodiverzita. My jsme měli strategii až do roku 2010. V Evropské unii jsme chtěli mm, Zabrání ztrátě biodiverzity. Nyní připravujeme novou strategii a v roce 2020 opět si stanovujeme tyto cíle. Chceme zabránit ztrátě biologické rozmanitosti a zároveň chceme pracovat na obnově té části ztráty biodiverzity, ke které již došlo. Můj dotaz na pana de Krajenkůra. Jakým způsobem EIB začlenuje tyto cíle, to znamená ztráta biodiverzity, do svých projektů tyto nápady, to znamená no net loss principle, to znamená uh, tuto zásadu, která se dotýká i, i projektů samotných, to znamená, že by žádný projekt nesmí mít negativní dopad na životní prostředí. A pokud ano, tak to musí ta daná společnost nebo ten projekt, kterého se týká, kompenzovat někde jinde. To je zásadní, abychom dosáhli stanovených cílů. Je zde několik důvodů, proč vlastně považujeme eh, přírodu a biodiverzitu za naši životní pojistku, bych řekl. Ano, možná je to taková sice slabší oblast, pokud jde o politiky, ovšem má to nesmírný význam. Děkuji. Ja, Děkuji vám. Hlásí se ještě někdo dalšího slovo? Paní Češková, prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Já bych eh, samozřejmě chtěla také <clears throat> velmi poděkovat paní zpravodajce a zde přítomnému zástupci Evropské investiční banky za <clears throat> pro mě tedy nesmírně zajímavé informace, především v té části, která se týkala možností této banky eventuálně podílet se na restrukturalizaci řeckého dluhu, či spíše nemožnosti, jak jsem pochopila. <clears throat> A e, chtěla bych e, možná i trochu v reakci na předchozí diskuzi kolegů říct, e, říci můj pohled na to. Já se domnívám, že bychom měli spíše podporovat e, určitou e, nezávislost, nezávislou pozici této Evropské investiční banky, tak aby byla schopná skutečně ustát tento rating a vůbec svou pozici na kapitálových trzích. A v této souvislosti pro mě tady samozřejmě byla velmi důležitá odpověď, která se týkala mechanismů, mechanismů a e, zároveň e, zásahů, které pokud by se uskutečnily, tak by nakonec vlastně mohly vést k selhání celé činnosti, systému činností této Evropské investiční banky. Eh, já bych eh, chtěla ještě jednu eh, odpověď doplňující, která se týká podpory malých a středních podniků v Evropské unii, neboť jsme zde měli i velmi zajímavou, pro mě zajímavou zvláštní zprávu Evropského účetního dvora, která se diskutovala na tomto výboru v pondělí a ze které <clears throat> jsme se dozvěděli ještě více podrobností právě ohledně možností eh, kontroly těch cílových příjemců z eh, těchto finančních prostředků, respektive těchto úvěrů. A chci se jenom eh, ujistit nebo zeptat, do jaké míry má možnost Evropská investiční banka vůbec kontrolovat, eh, jakým způsobem eh, finální příjemci těchto úvěrových eh, zdrojů tyto zdroje používají, protože jedna z věcí, kterou si pamatuji z té zvláštní zprávy, byla například to, že není monitorován na, počet navýšení pracovních míst, které vlastně byly nebo měly by být podpořeny nebo měly by být jedním z cílů této podpory v těchto malých a středních eh, evropských podnicích, nýbrž, že je monitorován pouze celkový počet eh, pracovníků. Uvádím to jen jako jeden z eh, příkladů možnosti kontroly využití těchto finančních prostředků cílových příjemců. A děkuji za informace i za odpověď. Ja, vielen Dank. Děkuji vám. Nyní už se nikdo další o slovo nehlásí, takže dám slovo panu de Krankurovi, aby zareagoval na otázky, které zde zazněly. Prosím, máte slovo. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Ano, velmi stručně. Na pana Kalfina bych zareagoval tak, že jenom tak, že mohu s ním plně souhlasit. Já myslím, že v současné době je tou, tím problémem pro EIB fungovat nějak, fungovat nějak v rámci stropu, eh, který byl stanoven na eh, kapitálové zdroje. Eh, to samozřejmě představuje limit pro naši činnost, takže pokud by bylo možné nějak posílit toho jmenovatele, tedy ten, ten poměr, pak bychom mohli pokud bychom zvýšili jmenovatele, pak bychom mohli zvýšit činitele celka sedminásobně, což je právě jak se ten trik, o, o který jde. Takže pokud, pokud něco vydáte přímo z evropského rozpočtu, tak to bude mít hodnotu 1 euro, zatímco když to projde přes EIB, může to přinést vlastně 7 eur. Takže eh, samozřejmě eh, my jsme eh, připraveni působit maximální možnou měrou, ale můžeme fungovat jedině na, zátě, na základě toho, co rozhodnou politické orgány, parlament a rada. Pokud je o slova pana Gerbrandeho, já bohužel eh, nemohu poskytnout eh, detailní odpověď, ale vím, že banka se velmi seriózně zamýšlí nad problematikou biorozmanitosti. Eh, my jsme si velmi vědomi jeho významu a na našem projektovém ředitelství, kde máme inženýry a ekonomy pro různé sektory. Máme také člověka, eh, který řeší právě problematiku eh, biologické rozmanitosti a eh, v tuto chvíli se vypracovávají určité pokyny. Bohužel více vám k tomu není, nemohu říci, ale mohu vám případně dát kontakt na příslušného pracovníka, abyste se s ním spojil. Pokud je o třetí věc, malé a střední velké podniky, jistě hm, pochopíte, že Eh, jsme bankou, která má nějakých 1800 zaměstnanců. Prakticky všichni eh, působí v Lucemburku a pokud, eh, pokud tady máme být v kontaktu se 115 tisíce, malými a středně velkými podniky, pak nemáme jinou možnost, než fungovat přes prostředníky. A to samozřejmě platí také pro ty aspekty, které zmiňovala paní Češková to znamená kontrola jednotlivých projektů eh, u jednotlivých malých a středně velkých podniků, protože nemohou dělat úplně cokoliv samozřejmě. Eh, my postupujeme tak, že požadujeme jasný popis toho, co je možné, co není možné, eh, tady poskytujeme tento popis, to, co je možné, co není možné, co jsou způsobené náklady, co nikoli. Ta pravidla jsou uvedena ve smlouvě a naši prostředníci musí tyto pravidla dodržovat a také nám podávat zprávu jejich plnění. Eh, ale my jakožto EIB dále zacházet nemůžeme, to by prostě nebylo proveditelné. Dovolte, abych tomu ještě připojil, že otázka tvorby pracovních míst je velmi komplexní, eh, jak víte jistě lépe než já. A některé investice přinesou mnoho nových pracovních míst, zatímco jiné například eh, vedou k inovacím, které třeba přinesou bezprostředně méně pracovních míst, ale do budoucna větší růst a tedy nepřímo opět eh, tvorbu ještě více pracovních míst. Takže to, kolik přesně pracovních míst vytvoří nějaká investice, nesmíme pojímat pouze z úhlu pohledu toho jednoho konkrétního podniku. A na základě naší zkušenosti bychom varovali před tím, eh, před snahou eh, přímo propojit způsobilost nějaké posuzování, tedy způsobilost nějaké investice do malé a středně velké podniku podle toho, kolik přesně pracovních míst se v tom jednom konkrétním podniku vytvoří, protože tím bychom podrývali například investice do výzkumu a inovací, což je určitě věc, která potom později v návaznosti také vytvoří pracovní místa. Děkuji. Děkuji vám, pane řediteli de Krankure, za vaši odpověď a na závěr dávám slovo zpravodajce paní Ivanové. Thank you. Thank you. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Dovolte, abych poděkovala všem kolegům za jejich vynikající dotazy a vystoupení. Vítám rovněž komplexní odpovědi a vysvětlení, které nám poskytl pan de Gránkur. Zajména vítám otevřenost a připravenost EIB eh, vystavit se kontrolám ze strany EUD eh, v rámci externího mandátu, tam, kde je to zaštítěno evropskými prostředky. Moje slova byla spíše adresována EUD, jakožto Eh, určitá pobídka, ne až tolik vám v této věci. Pokud jde o konkrétní eh, poznámky kolegů z politických skupin, pokud jde o SAD, naprosto souhlasím s těmi třemi eh, tématy, která nastavil pan, pan Gajer v oblasti dohledu offshoreových finančních centrech a ratingu triple 3A myslím, že jsou už ve zprávě, v mé zprávě tyto věci zmiňovány, ještě se k tomu vrátím. Také to, co řekl pan Schmidt a řada dalších kolegů, to znamená malé a středně velké podniky, to také vnímám jako nesmírně důležité a v právě, ve zprávě eh, proto vyčlenuji samostatný prostor. Eh, je to pod, eh, pod nadpisem interní, mm, mandát pro tedy interní úvěry v rámci EU. Dále klimatické změny nikde jsem nenašla odkaz na to nebo zmínku o tom, že by se eh, přestávalo s financováním respektive z mé zprávě nepožaduji, abychom přestali financovat určité, určité projekty, jenom říkám, že musíme zaručit, aby veškeré financované projekty byly v souladu eh, s politikou EU v oblasti klimatických eh, změn a životního prostředí. To je tady mé pojetí ve zprávě. Dále děkuji panu Dekrankurovi za ta čísla o fosilních palivech, musím říct, že eh, já jsem dostala ta čísla od kolegů v výborech DV a Envy, ale je dobré, že jste nás na toto upozornil. Požádám kolegy, aby ta čísla změnili. Kromě toho je, myslím, všechno jasné. Byla to, myslím, velmi kvalitní diskuse. Děkuji všem stěnovým zpravodajům. Ještě jednou děkuji EIB a Eh, těším se, že bude možné vypracovat kvalitní zprávu, která ještě přispěje ke zlepšení efektivnosti působení IB do budoucna. Děkuji. Děkuji vám, paní zpravodajko Ivanová, a také děkuji panu řediteli de Kránkurovi z Evropské investiční banky. Tímto můžeme uzavřít bod číslo čtyři našeho programu a dostáváme se k následujícímu bodu a tím je výroční zpráva dozorčího výboru Evropského úřadu pro boj proti podvodům OLAF. Spravodajkou je paní Ingeborg Gresle. Dovolte mi, abych zde srdečně přivítal mezi námi Rosalind Wright a Dýmut Teato. Já také předsedala kdysi v tomto výboru. Um, představí nám tuto zprávu a rovněž vítám generálního ředitele Olafu Giovanniho Kesslera. Přeje si paní zpravodajka slovo úvodu na úvod. Pokud ne, tak můžu požádat paní Teato a paní Wright, aby přednesli svoji zprávu. Prosím, máte slovo. Frau Theato, bitteschön. Herzlichen Dank. Danke. Ähm, Herr Präsident. Äh, Vážený pane předsedo, vážená paní zpravodajko, dámy a pánové, moje kolegyně Rosalind Wright, já vám velice děkujeme za to, že jste nás pozvali na zasedání vašeho výboru, kde vám můžeme představit výroční zprávu dozorčího výboru OLAF za rok 2011. Je to naše poslední výroční zpráva, protože náš mandát v dozorčním výboru vypršel a noví členové dozorčího výboru právě zahájili svoji činnost. Na rozdíl od našich minulých zpráv, nyní nejenom že prezentujeme naše aktivity z roku 2011, ale také prezentujeme přehled naší činnosti za uplynulých šest let. A tím tedy i přehled hlavních akcentů naší dozorčí činnosti. Hlavní zodpovědnost během našeho mandátu spočívalo eh, zajišťování nezávislosti, vyšetřování OLAFu, aniž bychom zasahovali do konkrétních případů. Dohled nad vyšetřováním OLAFu se z naší strany soustředil na tři hlavní oblasti. Za prvé to bylo provádění eh, nebo dohled nad vyšetřovacím postupem, za druhé to bylo eh, sledování nezávislého vyšetřování ze strany managementu OLAFu a za třetí realizace legislativních požadavků jakožto záruka nezávislosti OLAFu. V naší dnešní prezentaci vybíráme eh, podle našeho názoru nejdůležitější aspekty v oblasti nezávislosti, udržení nezávislosti OLAFu a i takových, které eh, jsou významné jak pro OLAF, tak pro členské státy. Momentálně Evropský parlament a zvláště váš výbor projednává reformu nařízení 1073 z roku 99. Návrh Evropské komise ke změně tohoto nařízení eh, byl diskutován důkladně také eh, v našem výboru ve spolupráci s odborníky a komisařem na slyšení. Vystavili jsme tři stanoviska, to poslední má pořadové číslo 4 lomeno 2011 a je v příloze naší výroční zprávy za rok 2011. Na základě zkušenosti našeho šestiletého mandátu jsme formulovali řadu doporučení k tomuto legislativnímu návrhu. A e, představíme je vám v naší prezentaci. Vracím se tomu první oblasti naší činnosti monitorování vyšetřovací činnosti OLAFu. Během celé naší doby náš e, funkce jsme kontrolovali vyšetřování OLAFu. To je něco nezbytného, tak abychom zajistili operativní nezávislost tohoto úřadu. Dovolte nám potrhnout tři další věci. To jsou kompetence OLAFu, spolupráce a výměna informací s členskými státy a spolupráce a výměna informací s institucemi, úřady, zařízeními a agenturami. První dva body projednám já, potom bude mít slovo paní Wright k třetímu bodu a potom provedu krátké shrnutí. První bod kompetence OLAFu. Stanovisko 3 2010 a 4 2000. 11 zde dozorčí výbor vyjádřil obavy týkající se jasné definice kompetencí a možností OLAFu při vyšetřování, tak jak je to uvedeno v nařízení 1073 lomeno 99. I když v nařízení je jasně ošetřeno to, že OLAF má kompetenci i hned a bez předchozího oznámení navštívit všechny instituce, agentury a úřady a získat od nich informace, tak se v minulosti, v nedávné minulosti ukázalo, že by bylo třeba posílit jeho kompetence. Uvedu dva příklady. Ten první je známý a byl publikován v našem stanovisku 2 2011. Zahájení a provádění vyšetřování týkající se poslanců Evropského parlamentu a okamžitý přístup k informacím této instituce a eh, eh, jeho lokalit byly parlamentem spochybněny a za, bylo zabráněno. Vyšetřovací výbor podpořil OLAF a konstatoval, že na základě interpretace mandátu OLAF ze strany instituce dochází, může dojít k omezení nezávislosti vyšetřování a zabránění výkonu základního úkolu tohoto orgánu. Druhý příklad se týká komise. OLAF zatím nedostává okamžitý a e, neprodlený přístup k databázím Evropské komise, když hodlá zahájit vyšetřování. V našem stanovisku 1 11, které jsme formulovali na žádost ředitele OLAFu, podporujeme OLAF v jeho diskusi a dialogu s komisí na toto téma. Druhý bod. Spolupráce a výměna informací s členskými státy. Bez pochyby výkonnost operativní činnosti OLAFu závisí na spolupráci s členskými státy a jejich přispění jak během vyšetřování, tak i v těch následných stádiích. Při zpracovávání a procházení zpráv o případech, které trvaly déle než 9 měsíců, jsme zaznamenali řadu případů kdy Olaf konstatoval nedostatečnou spolupráci s členskými státy, která vedla k tomu, že nebylo možné vyšetřování ukončit ve stanovené lhůtě. Dále jsme konstatovali, že Olaf má problém identifikovat příslušný vnitrostátní orgán a úřad, který by mu měl poskytnout pomoc například při vyšetřování přímo na místě. Proto v našem stanovisku 4 2011 podporujeme změnu, jejíž cílem je zavázat každý členský stát, aby rychle uvedl vnitrostátní úřad, který je kontaktním úřadem pro OLAF a zajistil tak eh, přímý přístup. A nyní dám slovo své kolegyni paní Wrightové. Děkuji. Děkuji. A nyní má slovo tedy paní Wright, prosím. Děkuji, děkuji za slovo. Já budu hovořit o tom posledním bodu, o kterém již jsem zmínila paní Teato, ale nepokryla ho. Hovořila o tom, že tak abychom, že samozřejmě OLAF potřebuje pro svou práci spolupráci ze strany členských států a účinnou komplexní spolupráci ze strany orgánů, agentur, institucí, různých úřadů, které samozřejmě rovněž spolupracují s OLAFem. To znamená, že úzká spolupráce mezi OLAFem, institucemi, jednotlivými eh, orgány a tak dále, pokud je i nějaké sledování dalších doporučení, to je samozřejmě OLAFu, to je velice zásadní pro naše vyšetřovací aktivity. A my jsme chtěli zajistit vždycky to, aby všechny strany, které spolupracují s OLAFem, aby nejednali takovým způsobem, který by aktivně bránil v práci OLAFu. Právě proto jsme věnovali velikou pozornost a monitorovali právě všechny tyto aspekty této spolupráce, které se týkají nějaké provozní nezávislosti OLAFu, to znamená přístup k informacím, které mají instituce ze strany OLAFu, na to jsme se zaměřili dále interní různé investigativní orgány, úřady, eh, ad hoc způsobem různých um, um, institucí, to znamená i to, jakým způsobem instituce plní doporučení OLAFu. Na to jsme se rovně zaměřili. Nebo například, když odložíme nějakou povinnost eh, toho, kdo je vyšetřován, aby jeho názory byly zveřejněny. To znamená, to je v případě, když dochází, řekněme, nějakému šetření ze strany jiného orgánu, například v zemi toho daného subjektu, dále různé zprávy, vysledovatelnost, poskytování informací různým agenturám, orgánům, instituci a samozřejmě výměna informací s těmito těmito institucemi. Já bych se zaměřila na čtyři konkrétní aspekty těchto záležitostí, to znamená přístup OLAFu k informacím, které mají instituce, dále mm, odložení té povinnosti, která se e, týká daného subjektu, tu, eh, pokud jde o zveřejnění jejich stanoviska, dále je to poskytnutí informací institucím ze strany OLAFu a dále je to přenos eh, těch, těch eh, zpráv o jednotlivých případech. Čili pokud jde o informace, které mají jednotlivé instituce a přístup k těmto, institu- k těmto informacím, to se nás samozřejmě dotýká, protože je to otázka důvěry, tam pravděpodobně mohlo dojít k nějakému porušení, pokud jde o přístup k databázím ze strany OLAFu především, k databázi Evropské komise i přesto, že článek 4, eh, článku 2 prvního odstavce eh, nařízení 1073 právě hovoří o právu, o přímém právu OLAFu k těmto informacím, které mají instituce k dispozici. Evropská komise ovšem nebyla ochotná poskytnout rychlý a otevřený přístup k informacím k určitým kategoriím osobních údajů, protože tam došlo k velice restriktivní interpretaci nařízení 45 z roku 2001. To znamená, to je, to je nařízení, které se zabývá ochranou dat. OLAF prostě musí mít přístup k tomuto typu informací, především v té první etapě vyšetřování, předtím, než dojde k zahájení daného souboru, protože musí zhodnotit všechny ty materiály, tak aby vůbec došlo k nějakému hodnocení za to, splňuje kritéria pro vyšetřování. Toto probíhá opravdu velice již dlouho, ovšem bohužel se nám nepovedlo dosáhnout nějaké dohody v této oblasti. My doufáme, že po našich doporučeních stanoviska číslo 1 z roku 2011 a i dialogu, který probíhá mezi eh, Olafem a komisi, doufáme, že dojde k řešení a to v brzké budoucnosti. My totiž si myslíme, že úpraven na, nebo toto nařízení by mohlo reagovat na tuto problematiku. To znamená, na jedné straně, aby OLAF měl možnost dostat se k těmto informacím ještě předtím, než zahájí nějaký případ, a zároveň i v jakékoliv etapě to, tohoto šetření. Samozřejmě, ale na druhé straně jsou zde pravidla ochrany dat. Dále ty situace, kdy OLAF odloží tu povinnost toho subjektu, ehm, pokud jde o zveřejnění stanoviska k danému, k danému případu. Pokud vedeme nějaké interní šetření, na straně OLAFu, tak v podstatě musíme získat souhlas generálního tajemníka mm, nebo nějakého zástupce dané agentury, daného úřadu a pokud se rozhodne odložit tuto povinnost, to znamená, aby, tato, mm, aby tento subjekt měl možnost zveřejnit svá stanoviska. V našem stanovisku 5 z roku 2010 Hovoříme o tom, že tam, kde instituce zamítne nebo v podstatě odloží eh, tuto, tento souhlas, tak v podstatě nezávislost OLAFu může být narušená. My už jsme v několika případech zjistili, že mm, mm, poskytování těchto informací národním eh, soudním orgánu bylo zamezeno právě proto, že tyto instituce vlastně odložily tento souhlas s tímto předáním. V některých, my máme dva konkrétní případy, o kterých se mohla zmínit generální tajemník jedné instituce, například o 14 měsíců v podstatě zdrž zdržoval poskytnutí souhlasu s tím a s tou žádostí Olafu i přesto, že jsme několikrát požadovali o tento souhlas v podstatě bez jakéhokoliv zdůvodnění. Druhý případ, generální tajemník daného orgánu v podstatě po tom prvním odmítnutí konečně poskytl tuto dohodu, ovšem až s pětiměsíčním spoštěním. To znamená, že zde vyvstává skutečné riziko, v podstatě obstrukce takového vyšetřovacího procesu tím, že dochází k odkládání a v podstatě to znamená, že, že tento, tento, to znamená, že dochází k zdržování tohoto souhlasu nebo pozdržení tohoto souhlasu. My jsme ve stanovisku 4 z roku 2011 hovořili o tom, že ten nový, to řízení by mělo být ustanovení, které by zabránilo takovým situacím do budoucna způsob, jakým na to reaguje, na, na, na, mm, reaguje na řízení 1073, podle mého názoru je nedostatečný. Třetí záležitost, to je povinnost OLAFu poskytovat informace jednotlivým institucím na základě stávající legislativy. Je naše právní povinnosti informovat instituce v těch případech, kde došlo k nějakému internímu šetření a zjistilo se, že mm, se to může dotýkat nějakého zaměstnance. Je zde určitá výjimka to znamená samozřejmě povinnost utajení, když na povinnost utajení daného daného eh, vyšetřování, pokud to spadá do kompetence národního orgánu. Dále je to článek 4.6 um, no, upraveného nařízení, to upravuje jiným způsobem a to znamená, že tam, kde v podstatě nemůžeme zajistit důvěrnost šetření, eh, může OLA využívat jakékoliv vhodné alternativní kanály pro poskytování informací. Ve stanovisku 4 z roku 2011 jsme vyjádřili obavy v tomto ohledu. Myslím si, že eh, tímto způsobem by OLAV neměl možnost eh, si, mm, to znamená, zvolit si tu mm, ten utajený charakter na neošetření v případě, že je to potřebné. Další záležitost je eh, ten případ to přenášení nebo eh, poskytování těch, těch finálních eh, reportů či informací orgánů či institucím. My jsme chtěli eh, na základě žádosti Evropské komise zaslat všechny tyto případy, které se týkaly interního šetření a které byly ukončeny bez nějakého dalšího sledování. Navíc se rozhodli aplikovat podobnou eh, politiku eh, vůči jiným institucím i orgánům, pokud nebude požadováno jinak. my jsme se na to podívali, na tuto praxi, aby to náhodou nemohlo nějakým způsobem narušit nezávislost šetření OLAFu. A v našem posledním stanovisku, to je číslo 5 z roku 2011, jsme vyjádřili obavy v tomto tomto ohledu, pokud jde o přenos těchto informací, že by to mohlo zamezit určitým právům eh, těch jednotlivých subjektů a v podstatě by mohli žalovat eh, před Evropským soudním dvorem o, o, o určité eh, odškodnění, což by samozřejmě mohlo mít negativní dopad na naši reputaci. To znamená poskytování takových závěrečných zpráv, které, ve kterých jsou citlivé informace o například informátorech nebo svědcích, tak by to samozřejmě mohlo narušit způsob nebo teda to samotné vyšetřování a poté, poté by informátor senátoři třeba se na nás ani nikdy neobraceli. Vzali jsme v potaz všechny poznámky, které zazněly v tomto ohledu eh, ze strany OLAFu, na toto stanovisko je generálního tajemníka eh, komise, protože to nařízení požaduje to, že ta závěrečná zpráva, že všechny ty závěrečné zprávy o, o konkrétních případech bez ohledu na to, zda tam bude nějaký follow-up nebo sledování nebo nebude, by měly být předány. Ovšem to neznamená, že všechno to, co je v těch zprávách zahrnuto, by mělo být předáno. Je možné nějakým způsobem to ještě udělat redakční úpravu, protože to obsahuje opravdu nesmírně citlivé informace a v těch případech, které jsme šetřili, prostě tomu tak nebylo. No, to znamená, že ostatní instituce by potom mohly mít nějaké páky aby, a vplyv na naše vyšetrovací činnosti, což by samozřejmě mělo negativní dopad na důvěru veřejnosti. Ale proto jsme, eh, by OLAF měl zvážit to rozhodnutí, to znamená to předávání těchto zpráv bez nějaké redakční úpravy eh, jednotlivým orgánům eh, či institucím. Podle našeho názoru by OLAF měl udělat všechno proto, aby to odpovídalo evropské legislativě, aby to nemělo dopad na účinnost a nezávislost vyšlo z šetření OLAFu. A nyní, pokud jde o dopad řízení eh, vyšetřovací, eh, vyšetřovací eh, funkce OLAFu. Od začátku našeho funkčního období jsme monitorovali ty záležitosti, které podle nás mají přímý dopad na nezávislé vedení vyšetřování. To zahrnuje řízení vyšetřování, včetně takových věcí, jako je plánování a strategický směr vyšetřování, mechanismy pro zařízení eh, interní kontroly eh, eh, dobytrování a také zákonnosti vyšetřování. Zaměříme se také na rozpočet administrativní organizaci a personální politiku související s vyšetřovací funkcí OLAFu a konečně jsme se zabývali také procesními pravidly vyšetřování OLAFu, která jsou uvedena v příručce manuálu. Eh, zaměřím se především na eh, rozpočtové záležitosti. V různých stanoviscích eh, o návrhu rozpočtu OLAFu dozorčí výbor tady vždy potrhával, že klíčovým opatřením pro zajištění nezávislosti vyšetřování OLAFu je přidělení dostatečných zdrojů v dlouhodobém měřítku je tedy třeba eh, zaručit solidní financování. Eh, v době hospodářské recese samozřejmě jsou nutné rozpočtové škrty v celé EU a určitě OLAF z toho nebude imunní, ale jakožto nezávislý vyšetřovací orgán se musí těšit co možná největší rozpočtové nezávislosti. V souhlasu s naším eh, doporučením eh, v stanovisku 3 z roku 2011 eh, by pouze generální ředitel OLAFu měl mít možnost rozhodovat o rozpočtových škrtech, tedy jak budou rozmístěny, jak budou olokovány rozpočtové škrty, které se týkají OLAFu. A nyní předám opět slovo paní Teate. Já, ich. Děkuji. Já se ještě dostanu k realizaci legislativních eh, opatření týkající se nezávislosti OLAFu. Jak víte, v právním základu jsou dvě záruky pro zajištění operativní nezávislosti. Za prvé nezávislost generálního ředitele OLAFu a potom roli dozorčího výboru. Nezávislost generálního ředitele to je naprosto nezbytná podmínka pro OLAF, tak aby jeho administrativní šetření byla prováděno bez jakýchkoliv vnějších tlaků. V celé řadě stanovisek dozorčí výbor vyjádřil svůj názor na nominování generálního ředitele, jeho jmenování do funkce, možnosti vykonávat svoji funkci a tématům jeho zastupování rozvedu poslední dva body, tedy zajištění nezávislosti. Připomínám, že generální ředitel sám v případě rozhoduje o zahájení a provádění a vykazování šetření, aniž by byl ovlivňován zvenčí. Má možnost žalovat komisi, pokud nějaké její e, opatření spochybňuje jeho nezávislost. Na základě e, nedávných nedorozumění mezi Evropským parlamentem a OLAFem Dozorčí výbor ve svém stanovisku 4 2011 navrhuje, aby se tato možnost žaloby v novém nařízení rozšířila na, i na všechny další orgány a instituce Evropské unie. Generální ředitel může eh, uzavírat zaměstnanecké smlouvy a domníváme se, že tato role by měla být posílena tak, aby eh, mohl Eh, zaměstnávat eh, osoby provádějící vyšetřování OLAFu, aniž by to podléhalo zdlouhavým procesům Evropské komise. Otázka zástupce generálního ředitele je také téma, kterým jsme se zabývali. První ředitel OLAFu, pan Brunner, zemřel veli, velmi záhy a eh, komise instalovala úřadujícího ředitele, aniž by konzultovala parlament a radu dozorčí výbor považoval za důležité, aby z důvodu zajištění kontinuity práce OLAFu eh, vytvořil i post zástupce generálního ředitele formou nařízení, tak aby eh, mohl řídit úřad eh, v nějakých krizových situacích. Co se týče dozorčího výboru, tak nezávislost dozorčího výboru je klíčovým prvek pro operativní nezávislost OLAFu. Tak, aby e, dozorčí výbor mohl plnit svoji roli plně a nezávisle, musí mít přiměřené a dostatečné prostředky, tak jako to už již hovořila moje kolegyně paní Wright. To platí zvláště pro sekretariát, který je jmenován Olafem a také nezbytný personál. Je důležité, aby z hlediska počtu i kvalifikace personál splňoval vysoké požadavky činnosti tohoto výboru. Bohužel v novém, novém organigramu, a pan Kessler o našich obavách už ví, eh, je zmenšen počet pracovních míst. Dozorčí výbor situaci hodnotí tak, že personál svého sekretariátu Eh, by měl OLAF zaměstnávat jiná organizace než OLAF, protože podléhá čistě a výhradně eh, disciplinárně dozorčímu výboru. Podle našeho názoru by dozorčí výbor měl být nezávislý na eh, tom orgánu, kte, nad kterým má vykonávat dohled. To už je dosti starý požadavek. A na závěr, ve svých dosavadních zprávách dozorčí výbor dospěl k závěru, že neexistuje žádná konkrétní hrozba, neexistovala konkrétní hrozba ohrožující nezávislost OLAFu. Nicméně v poslední zprávě konstatujeme celou řadu hrozeb a i skutečných omezení jeho nezávislosti. Uvedli jsme to právě na, na základě konkrétních příkladů. Eh, netvrdíme, že by se tak dělo úmyslně, eh, s úmyslem poškozovat vyšetřování OLAFu. Nicméně uvedené příklady ukazují, jak může být v praxi nezávislost OLAFu podkopávána. Na konci našeho mandátu schrnujeme, že nezávislé fungování OLAFu může zamě- za- být zajištěno jenom tehdy, bude-li zajištěna i nezávislost dozorčího výboru paní Wright i já jsme se pokusili vám představit roli našeho výboru co by kritického přítele Olafu a děkujeme vám za pozornost. Vážený pane předsedo, také mi dovolte, abych vám srdečně poblahopřála ke zvolení do vaší funkce předsedy tohoto výboru. Děkuji. Děkuji vám, paní Wright i paní Teato, za vaši zprávu i za vaši činnost. Na konci eh, vašeho funkčního období, myslím, že to můžeme konstatovat jménem celého našeho výboru, velice vám děkujeme a děkujeme celému dozorčímu výboru. Domluvili jsme se, že nyní Uděláme takové kolečko dotazů zde ve výboru. Nejprve bych eh, dal slovo paní Gresle, která je zpravodajkou v této důležité věci. Děkuji vám. Děkuji také celému dozorčímu výboru a dvěma zpravodajkám, které už vystupovaly dnes eh, ráno. To, co jste řekli, je skutečně alarmující pro náš výbor, protože eh, my jsme naši funkci chápali vždy jako funkci ochránce OLAFu dochází k dalekosáhlému podkopávání funkce boje proti, proti podvodům. To zde bylo konstatováno, tento fenomén je zde konstatován poprvé a i jako pravodajka to musím konstatovat na základě celé řady rozhovorů a trialogů. Vidím, že jsme vstoupili do nové éry a musím to takto konstatovat. Explicitně podporuji dozorčí výbor při jeho konstatování hrozeb a i omezování určitého postupného podkopávání nezávislosti. Dozorčí výbor nám to nyní velice působivým do, způsobem eh, představil a dovolte mi, abych tedy zareagovala na některé věci, které zde konstatoval dozorčí výbor a kde se domnívám, že jsme na tahu i my, e, náš výbor a my jako rozpočtový orgán nebo část rozpočtového orgánu. Dozorčí výbor jako takový má momentálně pět míst AD a tři AST. Počet těchto míst byl ale zkrácen na šest míst. E, už asi před třemi nebo čtyřmi lety byla taková kontroverze, kdy dozorčí výbor říkal, my bychom potřebovali deset lidí a e, nakonec to bylo sjednáno tak, že jich bude méně, že jich bude osm. Nyní došlo k dalšímu zkrácení pozic a je to podle mého názoru neproporcionální a také neudůvodnitelné, protože Olaf loni vrátil komisi 5 milionů eur nevyužitých financí, takže 5 milionů eur zbylo ze 40 milionů eur a tyto peníze byly vráceny, takže i zde sdílím názor dozorčího výboru, že by se toto opatření mělo dělat tak, jak bylo také míněno. Když si uvědomíme, jak byl nabírán personál, tak zde chci také připomenout eh, řád, kterým se řídí výbor, ten, ty byly publikována tato pravidla v eh, úředním věstníku a tam se píše, že dozorčí výbor má eh, právo spolurozhodování o svém personálu, ale toto právo nebylo umožněno výboru vykonávat. Dámy a pánové, to nejde. Proč vytváříme pravidla, když je potom nikdo nedodržuje? To podle mého názoru není možné a mě by zajímalo, jak má situace pokračovat. Nyní se ale dostávám k tomu, co vás musí zajímat velice výrazně, a to je otázka činnosti úřadu. Dozorčí výbor ve své zprávě konstatuje, že máme eh, problém s odročováním odklady a nezapojováním národních expertů. Stávající nařízení článek 9 odstavec 2 zcela jasně říká, že úřad ve veškeré své činnosti musí zohledňovat vnitrostátní legislativu. Čemu mi je, když e, budu mít důkazy, které mi potom u soudu k něčemu nebudou. To je ta základní věc a to je ta základní věc i pro nás jako pro parlament. Protože i my si přejeme využitelné důkazy. A ve statistice z roku 2009, kterou jsme vypracovali, jsme viděli, že vlastně 93% vyšetřování OLAFu končí v koši, protože nedochází potom k žádnému takzvanému follow-up, eh, nepokračují v té činnosti potom vnitrostátní orgány. A to je problém. My jsme eh, podnítili automatickou kontrolu legality v postupech OLAFu. A ono, on to OLAF už eh, prováděl i dříve, ale my jsme to eh, nyní formulovali formou pozměňovacích návrhů. Nový organigram, který má platit od února 2012, tak to místo, které se mělo postarat o to, aby tato věc fungovala lépe, eh, bylo škrtnuto bylo převedeno do oblasti těch prvotních kontrol. Nicméně prvotní kontrol nemůže nahradit průběžné kontroly v průběhu řízení. To je také téma, o němž jsme se výrazně hádali na tom našem trialogu a zůstává to stále otevřené. A chci se obou zástupkyň výboru zeptat, jak pohlížejí na tuto věc a e, jak vidí budoucnost po té poslední organizační reformě. Já se domnívám, že to je téma, které bychom měli řešit. Také velice děkuji dozorčímu výboru za jeho konstatování v oblasti týkající se práv OLAFu a bránění výkonů výkonu práv v jednotlivých procesech. to, že evropské instituce rozhodují o svých zaměstnancích, je v pořádku, ale že o nich, že my mají k dispozici takovým způsobem, že chtějí předepsat úřadu, zda výsledek vyšetřování mohou předat, předat vnitrostátním justičním orgánům nebo ne, tak to je neakceptabilní, protože pak každý občan, kterého se dotýká vnitrostátní vyšetřování, toho se nikdo neptá, tam to jde automaticky vnitrostátním soudům, ale u zaměstnanců Evropské unie ten úřad víceméně závisí na té možnosti, jestli mu bude umožněno šéfem příslušného orgánu předat t, eh, tento, tuto věc dále na vnitrostátní úroveň nebo ne. A dámy a pánové, to je podle mého názoru neakceptabilní, měli bychom zde postupovat jednotně. Eh, hovoří se o tom v rámci reformy OLAFu a naše stanovisko je jasné, chceme, aby se všem měřilo stejně. Takže plně podporujeme dozorčí výbor, že není akceptabilní, když se zdržuje řízení například o 15 měsíců, protože orgány EU nechtějí předat informace vnitrostátním orgánům. To potom můžeme očekávat, že případ bude odročen a promlčen, protože daná věc už se mezi tím nějakým způsobem vyřeší nebo promlčí. Takže to je důležité téma, kde budeme také formulovat naše cíle. Přístup k databázím komise. Ano, to je také důležité téma, je důležité i pro nás. Rozhodně chceme umožnit eh, úřadu OLAF eh, okamžitý a přímý přístup k databázím. Hovořili jsme o tom i s Evropským inspektorem ochrany údajů. Připravili jsme příslušnou formulaci, ale ještě jsme o ní nerozhodli protože mám zde i určitý problém s termíny a harmonogramem, protože také momentálně projednáváme finanční nařízení. Nicméně je to bod, který je řešitelný a který musíme vyřešit, protože jinak se neposuneme ku předu a to ani v oblasti účinného fungování tohoto úřadu. Stanovisko 5 2011, tedy otázka, zda nebráníme takzvanému whistleblowingu, tady podporujeme názor dozorčího výboru. Ano, je to problematická věc, potřebovali bychom zde jasné a co nejrychlejší řešení, protože to stávající řešení momentálně tomu whistleblowingu, tomu informátorství v podstatě brání. Tedy když ten příslušný zaměstnanec se vůbec nemůže spolehnout na to, že s jeho informací bude zacházeno důvěrně. Takže zde se domnívám, že je skutečně nezbytné něco udělat. Dále bych také chtěla říci něco o budoucnosti nařízení. Domnívám se, že musíme vyřešit v rámci stávajících jednání ještě několik otázek. Týká se to zástupce generálního ředitele. To je velice komplikovaná věc i z hlediska právního, ale myslím, že řešení nalezneme. Dozorčí výbor eh, doporučuje zařadit možnost žalovat všechny instituce EU, s tím souhlasíme, to si přejeme též a domnívám se, že se nám to i podaří prosadit, i když zde názory institucí eh, a problémy právního charakteru zde prostě jsou, protože ono to souvisí i s tím, že OLAF je součástí komise a potom ta otázka, kdo bude zastupovat komisi, je třeba také zohlednit. Potom vyšetřování vedená vůči poslancům a poslankyním. Zde mám zcela jiný názor než dozorčí výbor. Nařízení o OLAFu nemůže odstranit primární právo a primární právo říká, že poslanci mají imunitu. A já bohužel jsem svědkyní toho, že v posledních deseti letech imunita poslanců eh, ze strany úřadu v podstatě nebyla respektována v rámci postupů. Já nechci nikoho kritizovat, ale chci říct, že pokud tu imunitu máme, tak je třeba ji také respektovat, protože je to velice cená věc stanovená ve smlouvách. Musíme to v nařízení jasně formulovat. Není možné, aby nařízení říkalo něco, co je v naprostém rozporu s tím, co je ve smlouvách. Takže to je mm, něco, co je třeba jasně vyřešit, tak abychom se o těchto věcech v budoucnu už nemuseli dohadovat. Chci říci, že si velice vážím práce dozorčího výboru, který se nyní dostává do velice komplikované fáze, protože bychom jej potřebovali, aby poskytoval také vstupy pro diskusy o novém nařízení, o přepracovaném nařízení. A já doufám, že ten nový dozorčí výbor, který jsme jmenovali ve spolupráci s radou a s komisí, bude brzy aktivován a bude brzy aktivně působit. Eh, chci ujistit dozorčí výbor, že my eh, je opravdu podporujeme, dozorčí výbor je interinstitucionální záležitost a nám záleží na tom, jak působí, protože e, zaručuje nezávislost orgánu, který chrání finanční zájmy společenství. Já vám tedy velice děkuji, že jste přišli mezi nás a e, budu velmi ráda, pokud se s vámi ještě někdy setkám. Děkuji vám za vaši skvělou práci i za to, že jste vašemu úřadu dodali určitou reputaci. Děkuji vám, paní zpravodajko Gresle, a nyní přistupujeme k rozpravě. Jako první má slovo kolega Balčitis. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Nejprve bych rád vyjádřil se poděkování za podrobnou prezentaci tak složité problematiky. Děkuji, že jste přednesli svoji prezentaci v našem výboru a chci také poděkovat naší zpravodajce Ingeborg Gressle. která uchopila téma tak schopně, Všechna její slova jsou odůvodněná, všechna její slova na adresu Olafu jeho reformy, reformy nařízení. Asi nás trochu mrzí, že se nemůžeme účastnit debaty ve všech fázích. Dnes je zjevné, že stojíme před problémem. Já v tomto výboru zasedám již cirka dva roky a mohu říci, že jsme v poslední době zaznamenali celou řadu zpráv Nedávno jsme projednávali zprávu od komise, předtím zase byla na pořadu dnes zpráva OLAFu, nyní je to zpráva dozorčího výboru OLAFu. A ve všech těchto dokumentech se objevují stejné problémy, totiž problematika nezávislosti OLAFu, což je obrovská výzva také vzhledem k ochraně údajů a vzhledem k předávání údajů člen, členskými státy. Eh, eh, někdy se ukazuje, že ne všechny eh, údaje jsou důvěryhodné, jsou spolehlivé, ne všechny členské státy také údaje předávají, neexistuje proto žádný nástroj. A tak tedy funguje jakýsi začarovaný kruh. Olaf nikdy nebude moci být nezávislý, dokud nenastavíme objektivní, nezávislý systém přístupu k údajům. A o jaké údaje by mělo jít, jaké požadavky by měly splňovat, to je předmětem eh, dlouhé diskuse. Myslím si, že Okta, Olaf eh, by měl aktivně eh, nadnášet hlavní kritéria, hlavní požadavky na údaje. Měl by to činit sám. Já už jsem to mnohokrát říkal, že každý členský stát má trochu odlišnou právní strukturu, právní režim. Pokud je o tyto požadavky, existují určité rozdíly. Některé členské státy eh, vůbec nemají zájem na tom ty údaje dodávat a eh, komise eh, jakoby nechtěla chápat tento problém. Myslím si, že potřebujeme také Eh, určitou změnu v oblasti odpovědnosti. Pan Šemeta, pana Šemetu bychom měli eh, dotlačit k trošku větší nervozitě, protože dokud komise nenese odpovědnost za eh, poskytování údajů z celé 27 nebo brzy 28, budeme se neustále dokola bavit o stále stejných problémech, že není možné ty údaje získat, že jsou dodané údaje neporovnatelné protože různé orgány agentury v různých členských státech eh, se liší. Například eh, v Litvě existuje pět eh, příslušných agentur, které si navzájem informace nevyměňují. To znamená, ty problémy existují i v rámci malých zemích a tento problém neodbouráme, dokud nezměníme princip fungování celého systému na evropské úrovni. Takže možná bychom měli nastavovat otázku, zda by komise neměla nést odpovědnost za ustavení eh, systému nebo, za, eh, nebo bychom měli změnit určité <clears throat> požadavky ze zákona. A protože když jsme vstupovali, když moje země vstupovala do Evropské unie, eh, museli jsme zavést legislativu tak, abychom splňovali základní požadavky evropské legislativy v oblasti výběru daní, hospodářského rozvoje, Také jsme hovořili o ochraně finančních zájmů, protože organizovaný zločin dnem a nocí pracuje na tom, jak krást evropské prostředky, prostředky členských států. My neseme zodpovědnost za prostředky evropského daňového poplatníka a vnímáme toto jako obrovský problém. Ta věc vznikla v roce 1994, já si myslím, že tedy Eh, to je zásadní problém, je třeba o něm jednat, je třeba je analyzovat, protože kdybychom vyřešili toto, odpadla by celá řada dalších problémů. Samozřejmě existuje určitá, ten určité napětí mezi eh, tady tím eh, kritickým přítelem, kterým je dozorčí výbor a OLAFem, to je ovšem přirozené, protože došlo k výměně generálního ředitele, organizace, celá organizace prochází reformou a já podporuji zpravodajku a její tvrzení, že je třeba změnit celou řadu věcí. A my, jakožto členové výboru pro rozpočtovou kontrolu, se musíme do budoucna snažit o zajištění potřebných finančních zdrojů pro OLAF, protože bez finančních zdrojů nemůžeme očekávat dobré výsledky. Jak je uváděno ve zprávě, OLAF by se měl především zaměřit na zkrácení doby vyšetřování, na jejich zefektivnění, ale samozřejmě všechno je navázáno na schopnost OLAFu a možnost OLAFu získat potřebné informace, potřebné údaje. Na závěr bych snad ještě uvedla, že je to komplexní problematika, složitá problematika pro zorčí výbor, ochrana finančních zájmů v EU je velmi komplexní problematikou, ale myslím si, že pokud spojíme své síly, budeme moci vytvořit, vytvořit systém, který bude více centralizovaný, eh, protože myslím, že všichni si uvědomujeme, že dříve nebo později budeme muset tento problém řešit. Eh, není možná, aby demokracie fungovala ve všech oblastech života, znamená v boji proti eh, podvodům a finančním nesrovnalostem. Je ovšem třeba nastavit jasný systém přístupu k údajům a nesení odpovědnosti. Děkuji. Ja, vielen Dank. Der next. Děkuji. A nyní má slovo pan kolega Rybik. Děkuji. Dovolte mi také nejprve poděkovat za vaši činnost. Pro nás, pro všechny je opravdu velice důležité, aby eh, dozorčí výbor byl vybaven příslušnými možnostmi a chci říci, že spolupráce s parlamentem byla vždy dobrá a parlament vytvořil základ pro to, že dnes vůbec OLAF existuje. Ještě si vzpomínám, když se hlasovalo o jeho založení, když jsme bojovali o to, aby OLAF byl postaven na dobrém právním základě i jeho dozorčí výbor je velice důležitý a velice důležité jsou informace, které tento výbor poskytuje právě dnes v době finanční a dluhové krize. Je velice důležité, aby korektnost a transparentnost byly ústředními tématy. Rád bych zde také zmínil onen konflikt s Evropským parlamentem. I mně je jasné, že poslanci, kteří mají imunitu, tu imunitu nedostávají jenom tak. Z legrace poslanec dos, zastupuje velkou část veřejnosti a tuto část veřejnosti zastupuje také e, vůči svým oponentům a e, také existuje způsob eh, takzvané dirty campaigning, pošpiňování dobrého jména, a diskreditace a právě proto také souhlasím s paní Gresle, eh, například v době před volbami může dojít k určitému zneužívání, vyšetřování, to je jasné, protože pokud eh, v parlamentu probíhá nějaké vyšetřování, tak to je samozřejmě obrovské téma pro média a Eh, může to daného člověka poškodit na celý život, i když se po dvou letech ukáže, že daná osoba byla naprosto nevinná, tak už ta škoda byla napáchána a nelze ji napravit. Proto je důležité s touto problematikou zacházet citlivě a mě by také zajímalo, zda dozorčí eh, výbor eh, kontaktuje také členské státy, jak to je, eh, dostává od nich také podněty a informace, a nebo se vztah eh, s členskými státy zaměřuje jenom výhradně na činnost OLAFu. Děkuji. A nyní má slovo kolega Skelakakis. Thank you, uh, eh, Mr. Děkuji, pane předsedo. Já vám přeji mnoho štěstí do vaší funkce. Podíváme-li se eh, na to, s čím nám musí pomoci dozorčí výbor, uvědomíme si, že někdy je třeba vrátit se k základům. A v tomto případě jsou ty základy jednoduché. A kolik podvodů spadá do působnosti OLAFu? Víme? Myslím, že nemáme vůbec představu. A eh, kolik podvodů se daří odhalit? Víme? Ano, to víme, jen velmi málo. Eh, to jsou základní fakta, o které zde běží. O která zde běží. Jak efektivně nakládáme s prostředky OLAFu? Já si myslím, že ne příliš efektivně. A to ne kvůli, kvůli tomu, jakým způsobem OLAF funguje. Tím to dáno není v mnoha případech a to nám také sděluje dozorčí výbor, je to kvůli tomu, že existují vážné překážky, které eh, kladou všichni kolem Olafu, který pak nemá přístup eh, k údajům, eh, lidé se snaží zpomalovat vyšetřování a tak dále. Já se tedy nedomnívám, že bychom mohli být spokojeni s aktuálními výsledky. Tolik úvodem. A nyní, co můžeme učinit a jakým způsobem eh, nám může v tom pomoci dozorčí výbor? Za prvé, musíme si udělat určitou představu o tom, jaký je objem eh, podvodu v reálu. Protože pokud tuto představu nemáme, pokud nemáme ani vzdálenou představu, pak se nikdy nebudeme moci rozhodnout a učit, zda odvádíme dobrou práci nebo ne. Dále musíme OLAF zaštítit prostředky pro to, aby, eh, aby produkoval lepší výsledky. Eh, tady se rovnou dotknu finančních prostředků pro OLAF. Byl jsem velmi znepokojen, když jsem slyšel od kolegyně Gresle, že Olaf, Olaf vrací peníze z rozpočtu komisy. To totiž znamená, že ty prostředky nepotřebuje anebo je nedokáže využít. A já bych očekával naopak, že Olaf bude žádat o více prostředků a že díky tomu také přinese mnohem lepší výsledky. Byl bych velmi rád, kdyby se toto stalo realitou. Nyní abych se dotkl konkrétnějších problémů a témat. Imunita. Domnívám se, že imunita nesmí být oslabována, ale to tež platí pro transparentnost. Potřebujeme tedy, aby OLAF spolupracoval eh, s parlamentem a jeho orgány, tak aby, tak aby existoval eh, takový modus operandi, který neoslabuje imunitu, ale zároveň eh, nějak nebrání vyšetřování, která jsou nutná. Dále přístup OLAFu k dokumentům, k osobám a tak dále. Shledávám nepřijatelným, že existují překážky, které nejsou odůvodnitelné ničím jiným, než že si někdo prostě nepřeje, eh, aby eh, mu Olaf nahlížel do kuchyně. Eh, protože tady nejde o záležitosti Olafu, ale o věc evropského občana. Dále ti, kdo upozorňují na nesrovnalosti, whistleblowers, já si myslím, že jim situaci zhoršujeme. Myslím si, že eh, náš přístup k ním naprosto bezpečně přináší snížení jejich počtu. Proto musíme nalézt takovou cestu, eh, abychom zaručili eh, těm, kdo upozorňuje nějaké nesrovnalosti, lepší ochranu. A myslím si, že také dozorčí výbor na to poukazuje. A na závěr ještě další věc, která podle mého je dosti důležitá. jaké procento vyšetřování OLAFu eh, je zahájeno právě na podnět nějakého whistleblower, tedy eh, toho, kdo upozorní na srovnalost, a kolik eh, je zahájeno z vlastní iniciativy OLAFu. Zajímalo by mne, zda nám dozorčí výbor může poskytnout tuto informaci, pokud tady má ty údaje k dispozici, anebo zda má určitou představu, protože neiniciovaná vyšetřování jsou velmi důležitá, pokud má být eh, OLAF efektivní ve své činnosti. Eh, pokud se objeví eh, v organizovaném zločinu někdo, kdo upozorní na věce, tak to znamená, že to je vlastně špatně, špatně, špatně organizováno. Taková je realita. Takže mě by zajímalo, do jaké míry je Olaf nepředvídatelný ve svých vyšetřováních, protože pokud je většina vyšetřování eh, zahajována na podnět od lidí, kteří upozorní na srovnalosti, tedy interních osob, a na nic jiného se nespoleháme a zároveň pozice těchto lidí oslabujeme, zhoršujeme, eh, pak musím říci, že existuje mnoho organizací osob, které jsou zcela imunní vůči našim snahám. Takže by mě zajímalo, kolik vyšetřování OLAFu je iniciováno na jiné podněty, než na upozornění od, od interních eh, pracovníků. Eh, děk... Děkuji, Někdo další se nehlásí. Takže nyní bych dal možnost panu Kesslerovi, aby zareagoval na otázky, které zde zazněly. A potom také celá řada otázek byla směřována na zpravodajky z dozorčího výboru, takže dám potom slovo i jim, ale nyní má slovo pan Kessler. Prosím. Děkuji vám, pane předsedo. Dovolte mi využít této první možnosti a poblahopřát vám ke zvolení do funkce a těším se na dobrou spolupráci a dále budu pokračovat v italštině. E, Nejprve dovolte, abych poděkoval. Nejprve bych poděkoval dozorčemu výboru za jejich práci, za práci, kterou odvedli za poslední roky a především bych rád poděkoval za jejich přístup, za to, jakým způsobem opravdu interpretovali svou roli a to nesmírně kvalitním způsobem roli jakožto mm, nezávislý eh, orgán, který se snaží bojovat za nezávislost eh, OLAFu. Já opravdu doufám, že to bude jakýsi příklad pro nás, pro všechny, že to bude. Stimoniato Prima di tutto vorrei dire dal, eh, je to příkladná role, kterou vykonává Olaf a to se také odráží v tom obrovském množství vykonávané práce, produktivitě a vypracova- množství vypracovaných stanovisek, které eh, dozorčí výbor předložil v uplynulých šesti letech. Nejde ale výhradně o kvantitu Domnívám se, že všichni dobře známe stanoviska dozorčího výboru a to nikoli jen ta poslední. Je to něco, co znamenalo velký podnět k zamyšlení pro nejrůznější instituce. Dovolte mi, abych zde pohovořil o několika tématech. Za prvé, co se týče členských států. Zde dozorčí výbor nabídl dobrou spolupráci a mohu konstatovat, že situace se zlepšuje. Jak již eh, řekla paní předsedkyně Teato, je velice důležité mít nějaké národní kontaktní místo a to ještě ve všech státech není zřízeno. Také je třeba mít rychlý přístup k vnitrostátním databázím a mechanismům financování tak aby bylo možné provést rychlé vyšetřování. Proto to naše vyšetřování trvá tak dlouho, protože nemáme přístup k vnitrostátním databázím, ale situace se zlepšuje a to právě také díky podnětům ze strany dozorčího výboru. Možná bychom o tom také mohli diskutovat v souvislosti s přepracováním nařízení 1073. Stanoviska dozorčího výboru k nezávislosti OLAFu byla také podnětem zamyšlení pro Evropský parlament. Nejenom v jeho eh, roli spolutvůrce legislativy, ale i v jeho roli instituce, která je rovněž vyšetřována. I parlament opakovaně spochybňoval úřad OLAF protože parlament také bránil vyšetřování a Olaf neměl možnost aplikovat platná pravidla a legislativu. Netýká se to pouze eh, evropských nařízení, ale týká se to i vnitřních pravidel Evropského parlamentu. Nicméně o toto téma zde nyní nejde. V otázce imunity mi dovolte říci pouze jednu věc. zaručení toho, že osoba může vykonávat politický eh, mandát, to je něco, co musí ležet na srdci nám všem a tudíž i Olafu. Eh, v některých případech eh, se i jednotliví poslanci ptali nebo dožadovali, abychom my měli přístup k jejich údajům, ale správní složky tomu potom zabránily. Při formul- novém formulování nařízení 1073 musí být v tomto nařízení obsaženy i takové formulace, které se budou týkat záruk vůči poslancům. Olaf eh, nechce formulace změnit, to než, není naše odpovědnost, nicméně i my vám chceme poskytnout naši zodpovědnost vám, eh, jakožto tvůrcům legislativy, tak aby zde bylo možné také potom náležitě legislativně postupovat. Dozorčí výbor se také opakovaně obracel na komisi. Už jsme hovořili opakovaně o přístupu k databázím komise, to je také téma, které je pro nás důležité v rámci případného řízení, přípravného řízení toho vyšetřování, kdy se rozhoduje o tom, zda bude vyšetřováno nebo ne, tak abychom zabránili i zbytečnému vyšetřování, které by eventuálně mohlo poškodit dotyčnou osobu, proti níž je vyšetřování vedeno a také co se týče komunikace mezi Evropskou komisí a námi, snažíme se zde dojednat praktická pravidla, dochází zde k určitému pokroku a děkujeme také dozorčímu výboru, který zde výrazně přispěl k tomu, že se můžeme domlouvat účinnějším způsobem, který potom nevede k tomu, že je třeba zasahovat legislativní cestou chci vyjádřit svůj velký dík dozorčímu výboru za precizní opatření, která vytváří. A v neposlední řadě chci říci, že dozorčí výbor je garantem nezávislosti OLAFu a celou řadu svých stanovisek a výzev směřoval také přímo na OLAF. Olaf tato doporučení vždy zohledňoval, odpovídal na ně a také o nich s dozorčím výborem diskutoval. To se týkalo například také procesních práv eh, osob, otázek řízení, vyšetřování a podobně. Na základě stanovisek dozorčího výboru jsme také změnili naše postupy. Poslední téma, o kterém jsem chtěl dnes hovořit a které už zde bylo zmíněno, je to, že OLAF rozesílá závěrečné zprávy z vyšetřování všem institucím, pokud eh, nějaký zaměstnanec instituce byl objektem vyšetřování. Nejde zde o rozdílná stanoviska nebo názory, to je článek 9 nařízení 1073, kdy je od nás požadováno, abychom závěrečnou zprávu posílali institucím. A to v takovém případě, kdy vyšetřování ukáže, že ta osoba eh, se trestného činu dopustila, ale i tehdy, když vina prokázána není a v daných případech jsme také například parlamentu poslali naši závěrečnou zprávu. I v tom případě, kdy ten dotčený poslanec byl nevinný. Pokud bychom něco takového neudělali, tak bychom vlastně řekli, ano, my jsme vás dva roky vyšetřovali, ale závěrečnou zprávu vám nepošleme. No, to je přece záležitost transparentnosti, to je naše povinnost v rámci nařízení a proto jsme tento postup neměnili minulosti na to panovaly ale rozdílné názory. Dovolte mi, abych poděkoval za stanoviska dozorčího výboru. My je zohledníme. Začerníme také jména a zdroje v o něch zprávách. To je něco, co jsme dosud eh, nedělali. Zprávy budeme rozesílat nadále, ale jména zdrojů ta začerníme. Bylo to něco, co také navrhovali někteří poslanci, tak, aby ty zdroje a ti informanti nebyli zveřejněni. A ještě jedno téma, o němž hovořila paní zpravodajka. Já jí děkuji za její stále příspěvky Samozřejmě můžeme o tom pomluvit potom ještě později, ale chci ji zbavit jejich obav. Interní reforma OLAFu nezrušila eh, oddělení, které provádí vnitřní kontrolu legality. Naopak vzniklo nové oddělení zabývající se kontrolou legality naší činnosti a začne pracovat k 1. únoru. Co bylo zrušeno? Zrušeno bylo oddělení, které nese názvo Judicial Unit, ale to nesouvisí s kontrolou legality. Kontrola legality, ochrana informátorů, imunita poslanců, to jsou pro nás velice důležitá témata. Také díky návrhům Evropského parlamentu a dozorčího výboru. Děkuji. Děkuji vám, pane Kesslere, za vaše informace a váš výklad. Je naprosto správné, že i v následujících diskusích budeme hovořit o těch legislativních rozhodnutích, o nichž je nyní jednáno v rámci trialogu a budeme spolu diskutovat i jindy a jinde. Děkuji vám za tuto otevřenou výměnu Eh, názorů je důležité znát rozdílné názory a zvážit je dnes. Jde o výroční zprávu dozorčího výboru, na tu bychom se také měli zaměřit, zazněla tam celá řada otázek, na které možná budou moci obě zpravodajky zareagovat. Každopádně jim dávám nyní slovo. Děkuji vám, pane předsedo. My jsme dnes na konci našeho mandátu a je to pro nás tedy velká čest, že můžeme dnes v tomto výboru hovořit o těch věcech, které jsme my podnítili, tak jak to pan Kessler také zdůraznil a můžeme předat našim následovníkům tento úkol udržovat kontakt s Evropským parlamentem, aniž bychom legislativní orgán nějakým způsobem ovlivňovali. Nicméně s tím, že jej upozorníme na určité skutečnosti, které jsou nápadné nám a dozorčímu výboru a, vě- a kde dozorčí výbor vydává určitá stanoviska, která mohou být přijata nebo i zamítnuta. Děkuji proto také paní Gresle za její velmi fundované otázky ale jménem našeho dosavadního výběru vám také velice děkuji za tu velkou pochvalu, kterou jste nám vyslovili. Chci říci, že to období bylo velice intenzivní a poučné a i nás, členy a členky výboru, velice těšilo a přinášelo nám nejenom mnoho radosti, ale i mnoho práce. Nyní k otázkám. Otázka kontroly legality. To je něco, co souvisí i s takovým přáním, které neustále vyjádřil, vyjadřoval dozorčí výbor. Týká se to toho, aby byl posílen personál zabývající se vyšetřováním. V minulosti tomu bylo tak, že asi jenom 30% zaměstnanců OLAFu vykonávalo tu základní činnost OLAFu, kterou je vyšetřování nový organigram zjednal určitou nápravu v tom smyslu, že tato oblast byla výrazně posílena. A za to je třeba vyslovit dík novému generálnímu řediteli Kesslerovi. Můžete se o tom také dočíst ve všech našich stanoviscích k rozpočtu. Domnívám se, že je důležité skutečně podtrhnout ten základní úkol OLAFu. Uvidíme, jak nakonec dopadne ta spolupráce té bývalé tzv. judicial unit a zapojení do konkrétního vyšetřování, jak zde se bude dařit v budoucnu spolupráce. Já se neodvažuji vyslovit zde nějakou prognózu, Nicméně je důležité, aby zde také fungovalo lepší propojení jednotlivých ředitelství a útvarů. Téma kvalifikace. Tu je také třeba posuzovat a řešit pozitivně tak, aby fungovala vzájemná spolupráce. Otázka úředníků které může na pevné pozice nabírat generální ředitelství. To je také jedno z témat, na které už jsem poukázala během přednesení našeho stanoviska. Otázka, kdo hodnotí tyto osoby. No, to by mělo být nezávislé grémium, nemůže to být nějak náhodné. Musí zde být také informace, input, vstup ze strany vnitrostátní, abychom věděli, co je to za lidi, ale otázka kvalifikace to je něco, co se musí řešit nezávisle a nikoli v rámci nějaké větší jednotky. Dále otázka předávání zpráv o jednotlivých případech bez následních zpráv. To je téma, které přenechám své kolegyni Wright, protože ona o tom referovala. Dále chci říct, že zde existují určitá nedorozumění, ale existují také jasné rozdíly. Jak už jsem říkala na začátku, naše doporučení mají sloužit k tomu, aby se zvýšila pozornost legislativního orgánu, zda zde někde existuje problém či e, neexistuje. A to, myslím, bylo jasně vyjádřeno. Možnost OLAFu žalovat všechny instituce, to už potvrdila paní Gresle, bude to to. Potom imunita poslanců, co by primární právo, plně souhlasím, ale zde je třeba změnit nařízení, protože nařízení je v této věci nejasné. Ehm, zde si musím sama dát ruku na srdce, protože já jsem byla jako předsedkyně úzce zapojena do vytváření onoho nařízení. A skutečně nyní panuje potřeba toto nařízení zreformovat. Vážený pane Rybingu, myslím si, že i právě tato otázka nyní je řešena v rámci revize nařízení. A myslím si, že zde nemáme rozdílný názor. Vážená paní Gresle, kromě těch eh, vašich vlastních vstupů, které také plně podporuji, se domnívám, že jsem nyní asi zodpověděla všechny vaše otázky. Pokud ne, tak na ně ještě zareaguje paní kolegyně Wright. Dovolte mi také poděkovat stínovému zpravodaji za jeho všeobecné poznámky i další informace. Pane Rubigu, otázka imunity. Ano, naše kontakty s členskými státy to je něco, čím se naše práce příliš intenzivně nezabývá. Já jsem to možná nedostatečně podtrhla. My jako dozorčí výbor nejsme zapojeni a nesmíme být zapojeni do e, stávajících vyšetřování a nemůžeme do nich zasahovat. To znamená, že náš kontakt s e, členskými státy je zprostředkovaný. Jde tedy o to, že ty zprávy, které jsou posílány vnitrostátním justičním orgánům, jsou námi kontrolovány z toho hlediska, zda jsou tam zohledněny procesní záruky a další práva, zda tam nejsou žádné nedostatky a zda bychom my k dané věci nechtěli vydat i vlastní stanovisko jako dozorčí výbor. A zatím žádný takový případ nebyl, kdybychom těchto práv měli, využili, eh, tedy že bychom mm, zabránili předání výsledků vyšetřování justičnímu orgánu v dané členské zemi. Otázka, zda by se to mělo dále rozšířit, i to souvisí opět s o ním nařízením. Pokud si to přejete, tak jste na tahu vy jako spolutvůrci legislativy, abyste zde vnášeli nové myšlenky a podněty. Také jsme zde zmínili sekretariát dozorčího výboru, tak zde chci říci, že pokud e, obdrží další úkoly, tak je skutečně nezbytné navýšit jeho personál. Omlouvám se nyní za osobní poznámku, ale nedovedu si představit, že členové, kteří se scházejí nebo mají scházet minimálně desetkrát ročně, tak eh, není možná, aby byli nuceni pracovat každý den doma na daných eh, tématech, takže pokud někdo vykonává zaměstnání na plný úvazek, nemůže tuto práci ještě vykonávat navíc, takže ten minulý rok byl opravdu velice náročný, ale my jsme naši práci dělali rádi. Další věc, konstatování týkající se tzv. whistleblowers, na to bude také reagovat paní Wright. I my si přejeme jejich lepší ochranu, ale Pochopila jsem, že EU jako celek i komise předkládá návrhy k tématu whistleblowers. V době, kdy jsem zasedala v Evropském parlamentu, se o tom už také diskutovalo. Přeji vám všem mnoho úspěchů při posouvání legislativy kupředu a jsem si jista, že uděláte vše nejlepší pro to, aby se tak stalo. Děkuji. Děkuji vám, paní Teato. Než se ujme slova paní Wright, dovolte mi, abych vám osobně poděkoval vám ve funkci zpravodajky a chci říci, že jste se nejenom zapsala do dějin jako předsedkyně tohoto výboru, ale také jste se výrazně angažovali v dozorčím výboru spolu s dalšími kolegyněmi a kolegy, spolu s paní Wright, které nyní dávám slovo k závěrečnému stanovisku, prosím. Děkuji za slovo, pane předsedo. Skutečně už jenom drobnosti k tomu, co řekla paní Táto. Ovšem byl, zasněli jste určité dotazy, pan Skaliages, například ten rozsah podvodů, které pokrýváme v rámci jurisdikce OLAF. Podobně, jak už jsme o tom zmínil kolega, samozřejmě nemáme, nemáme úplně přesnou představu o tom, pokud jde o rozpočet EU. Ano, víme, že je to rozsáhlá záležitost, možná pan Kessler by mohl ve svém vystoupení alespoň naznačit, kolik um, takových podvodů nyní Olaf šetří, my skutečně nevíme. Samozřejmě, že by vám rovněž mohl říci jaký je ten poměr, to znamená ty eh, případy, které se týkají whistleblowerů, to znamená těch, kteří upozorní na nesrovnalost. Eh, ano, my samozřejmě, my jsme nesmírně vděční, jak už se o tom zmínila i paní kolegyně, eh, za vaši podporu, především nejenom ze strany Evropského parlamentu, i paní Gressler, za nesmírnou podporu, kterou nám poskytuje našemu dozoršímu výboru. Kolegyně opravdu usnadnila naši práci právě díky této neustále podpoře její spolupráci za posledních několik let. To bylo opravdu nesmírně cenné. Teď je to na vás. Vy máte možnosti změnit legislativu tak, aby úkol OLAFu byl usnadněn. Naším úkolem naopak bylo vždycky nejenom za, zajistit určitou nezávislost OLAFu, ale zároveň podporovat práci OLAFu, abychom pomohli OLAFu dělat jejich práci lépe, aby um, více případů vedlo k úspěšným výsledkům a vyšetření a doufám, že tímto způsobem budou i pokračovat. Nový dozorčí výbor, který přijde po nás, jistě bude odvádět zase nesmírně kvalitní práci. Jsou to nesmírně úžasní zástupci tohoto výboru. Setkali jsme se s nimi v pondělí, opravdu jsme byli nesmírně, nesmírně milé překvapení. Víme, že práci vašeho výboru ještě vylepší a Olaf i vy si myslím máte obrovskou, obrovské štěstí, že tak kvalitní dozorčí výbor pokračuje pokračuje po nás. Ano, my jsme zažili šest velice kvalitních pracovních let. Rád bych, ráda bych řekla, že jsme pracovali opravdu naplno, měli jsme ohromnou podporu i ze strany našeho sekretariátu. Paní Gressler hovořila o tom, že počet zaměstnanců v našem sekretariátu není dostatečný pro podporu práce, kterou potřebujeme a samozřejmě nový dozorčí výbor, jejich práce to ještě eh, potrhne, tento nedostatek, ten počet je nedostatečný, ta úroveň je nedostatečná, pokud jde o mm, zastoupení sekretariátu. My jsme se s panem Kesslerem chtěli eh, touto problematikou již několikrát zabývat. Já si myslím, že finanční prostředky to není hlavní problém, protože ty finanční prostředky tam jsou, abychom podpořili sekretariát dozorčího výboru. Je to zásadní práce, kterou odvádíme paní to se o tom správně zmínila, dozorčí výbor, členové dozorčího výboru prostě nemohou dělat tuto práci um, sami, protože se nesetkávají často, je to asi tak desetkrát ročně pouze. Ovšem je to ta práce mravenčí, která probíhá zákulisí toho celého sekretariátu, která přináší výsledky, čili opravdu velice, velice naléhavě bych vás poprosila na tomto fóru, abychom věnovali větší pozornost navýšení počtu zaměstnanců a zároveň i úroveň těch gradeů zaměstnanců sekretariátu sekretariátu. A pokud jde o informátory, whistleblowery, vše co bychom mohli udělat na podporu těchto lidí, kteří nás um, informují, um, bychom měli udělat. Máme zde telefonickou hotline pro um, tyto lidi, mohou nám um, zatelefonovat, mohou, mohou uh, tam nechat určité informace, nebyl, nebyl, byla, byl to automatický záznamník, neměli jsme mnoho odpovědí, možná právě z tohoto důvodu. Možná by tam měla být spíše nějaká možnost osobního kontaktu, pokud by člověk měl nějaké podezření a chtěl by informovat o nesrovnalostech. Asi by to bylo záhodno se tím zabývat, protože to představuje ohromnou hodnotu pro nás i pro OLAF. Samozřejmě ehm, bych vám velice ráda poděkovala, mm, poděkovala za vaši podporu, kterou nám neustále podporujete. Já myslím, že už k tomu nemám nic dodat. Děkujeme. Děkujeme, paní Wright, za tuto právu, za vaši práci. Ne, skutečně mm, náš čas nějak eh, jste mm, ne, my samozřejmě eh, ten náš čas jsme si vyhradili pro vás. My víme, že je to nesmírně důležité, aby OLA fungoval nezávislým způsobem. Ovšem důležité je i kontrolovat jejich práci. Právě to je zásadní a já osobně si myslím, že je velice důležité, aby dozorčí výbor byl efektivní, účinný a aby zajistil tuto nezávislost tohoto orgánu. Děkuji a nyní poprosíme zpravodajku, pokud by chtěla ještě nějaké závěrečné slovo. Paní Kresle, ano, děkuji za slovo, pane předsedo. Ráda bych poděkovala oběma zástupkyním dozorčího výboru a i generálnímu řediteli Olafu My v podstatě mm, jsme se obávali, aby nešlo k podobné situaci jako v minulosti. Ta meziinstitucionální povaha OLAFu je velice mm, důležitá. Hovoříme zde o interním i o určitých interních vyšetřovacích aktivitách mm, v rámci evropských institucí. To je rovněž jedna ze zásadních oblastí, která musí být podrobená správným řádným procesům a procedurám, čili to nás velice těší. Ráda bych ještě jednou poděkovala všem a samozřejmě nejenom našim kolegyním, ale i zástupcům celého výboru, dozorčího výboru. Děkuji, říká pan předseda. Myslím si, že tím jsme se dostali na konec našeho dnešního programu. Rád bych poděkoval paní Teato, paní Wright, panu generálnímu řediteli, panu Kesleru. a nyní se dostáváme k bodu různé. A nyní končí oficiální část našeho zasedání. Bude schůzka koordinátorů. Museli jsme ji svolat na poslední chvíli, takže chci informovat.